Okay, we will make a start. Um... Tedy začneme. Um, paní Ayala Sanders přijde každou chvilku. Um, na úvod tlumočníci chtějí přečíst krátké prohlášení. Naše protestní akce trvá již 21 dní a administrativa se stále ještě nepokusila konflikt vyřešit. Naopak po osmi měsících jednání s personálním výběrem generální tajemník nyní ještě přitvrdil ve své pozici. V důsledku toho tlumočení skončí přesně v 18.30. Děkujeme za pochopení. Předseda pokračuje. Uh, thank you for that, uh, that statement. Tak ano, za, za to děkujeme. Tím se dostáváme k bodu 3 na pořadu jednání, což je veřejné slyšení na téma jsou státní podpora a financ, financování z EU navzájem sloučitelné. Jak víte, před časem jsme si zadali studii ohledně pravidel eh, státní podpory a vida paní zpravodajka je zde akorát včas. Okay. Yeah. So, as I was saying, um... No, takže jak jsem říkal, před časem jsme zadali studii. Je dobře, že máme příležitost uspořádat si téma ohledně eh, státní pomoci a financování z EU. Děkuji paní zpravodajce, kolegům za to, že jsou tu a děkuji všem řečníkům. Vím z vlastní zkušenosti, že pravidla státní podpory nejsou vždy eh, oblíbená a podobně jako v kampani o Brexitu se například velice často eh, objevilo, že lidem se nelíbí pravidla eh, podpory ze strany EU a je na nás, eh, kteří pracujeme v EU, abychom dávali najevo, že pravidla státní podpory jsou velice důležitá. Chceme-li rovné podmínky napříč celou EU, musíme mít určitá pravidla, v rámci kterých zajistíme, že se to také bude dít a že nebude narušován trh. A proto máme tato, tato pravidla ehm, k dispozici. Samozřejmě ta pravidla přesto nemusí být populární u některých lidí, možná je to proto, že ne všichni jim rozumí. To hlavně platí na úrovni členských států a na národní úrovni, kde jsou lidé často velice opatrní, když řeší pravidla této podpory, neradi akceptují jakákoliv pravidla nebo eh, systémy, které by mohly narušit eh, systém státních subvencí a společnosti, zejména malé společnosti, často nechtějí tato pravidla řešit, protože nechápou, jak jako malé firmy mohou požívat eh, fondů EU, zejména regionálních fondů, takže je zde mnoho věcí, které jsou pro lidi složitě pochopitelné a to samozřejmě přispívá k tomu, že si lidé myslí, že ta pravidla státní podpory nefungují. Dnes jsme tady od toho, abychom prodiskutovali některá tato témata, proto jsem velice rád, že Máme dnes toto slyšení a je tu paní zpravodajka, paní Ayala Sender. Rád jí teď dávám slovo na poznámky na úvod a pak přejdeme k panelové diskusi. Takže Ines, máš slovo. Sí, muchísimas gracias. Velice ti děkuji, Dereku. Máš naprostou pravdu, protože velice často, zejména na tomto výboru, jsme pracovali s tím vším, co zahrnuje rozpočet a kontrola rozpoču, rozpočtu. No a zaznamenali jsme tu složitost tohoto tématu v posledních letech protože tento rozpočet se velice diverzifikuje a již sloužil v Evropské unii nejen zatím svým tradičním historickým záměrem. I ty samotné podpory se tak nějak ramifikovaly, byly různorodé, máme tu další finanční nástroje, pak tu máme takzvaný blending, no a zaznamenali jsme, že některé ty střednědobé, dlouhodobé, složité projekty, jako je například oblast dopravy, transevropské sítě, anebo ty rozsáhlé projekty z jiných eh, sektorů, no tak tam jsme zaznamenali potřebu vytvořit eh, právě určitou diferenciaci tak, abychom eh, určitým koherentním způsobem ten, mohli zajistit, že ten projekt může získat různé druhy podpor. Takže na jednu stranu to byla potřeba zajištění adicionality, tedy to není ne, jenom otázka spolufinancování, spíše takový velice jasný závazek ze strany členských států, že se připojují k těm střednědobým a dlouhodobým projektům a aby bylo od počátku jasné, jakým způsobem tento závazek se bude řídit, že to není nějaká jednorázová záležitost, která se může změnit se změnou vlády, protože se jedná o podstatné investice, no a to nás vedlo právě k potřebě se zamyslet nad tím, jakým způsobem zajistit, aby tyto investice, které e, směřovaly zejména do infrastruktur, kde je otázka konkurenceschopnosti velice důležitá, tak eh, jsme věděli, že se nacházíme v takovém prostoru, kde je zapotřebí mít jasná pravidla pro státní podpory a že je nezbytné také říci, jakým způsobem ty nejrůznější subjekty, které se budou účastnit na financování těch projektů, tak aby měli všichni jasno, aby tu nebyly žádné pochybnosti o tom, jak prostě ty podpory, ty jednotlivé části budou fungovat a jak se každý vlastně ten člen tady z toho řetězce má následně chovat v rámci toho projektu. No a pak eh, ještě bych chtěla velice poděkovat eh, za ty nejrůznější debaty a rozhovory, které jsme vedli s Evropskou komisí právě na téma státních podpor. To bylo důležité, abychom si ujasnili, eh, to, že je zapotřebí učinit velký krok kupředu, co se týče zjednodušení, objasňování tady tohoto tématu státních podpor. Eh, někdy eh, některé debaty, které ohledně tohoto tématu vyvstávaly, to byla spíš taková extempore, která vedla k ještě vyhrocení toho tlaku, takže bylo zapotřebí to všechno objasnit. No a úkolem tohoto našeho výboru bylo právě objasnit to, jakým způsobem to může být komplementární, jak to budoucí financování může být ještě efektivnější, jak takto na pomoci těm nejrůznějším projektům a, a evropským politikám. No měli jsme tu tedy ten eh, nápad, aby nám to tedy i komise takto osvětlila, protože eh, za nějakou dobu dojde tedy k implementaci a tedy eh, komise přispívá i do té debaty. A mysleli jsme si tedy, že by stálo za to ještě jednou požádat komisi, aby nám objasnila, tady to fungování těch státních podpor, to financování, to směřování na nejrůznější subjekty, aby bylo jasné, kde se uplatňují a kde jsou povinná ta pravidla pro státní podpory a kde naopak potřebujeme, a to bych chtěla zdůraznit, kde potřebujeme investice z rozpočtu Evropské unie v, v jeho, řekněme, maximální kvalitě. Takže doufám, že dnes proběhne velice kvalitní slyšení a ještě jednou bych chtěla poděkovat všem našim pozvaným expertům, že přijali toto pozvání a že nám tu řadu témat dnes osvětlí. Děkuji a nyní se tady můžeme přesunout k první části diskuze. Nadpis je, jak komise hodnotí a dohlíží plnění mm, a soulad státních podpor a financování EU. Prvním řečníkem je pan Kupman, který je náměstkem generálního ředitele pro státní podpory z DG Comp a prosím, máte slovo na 10 minut. It's a real pleasure to be here this afternoon. Dobré odpoledne, mi velkým potěšením, že mohu být zde dnes přítomen, abychom se zabývali tím, jak tedy se věnujeme státním podporám na komisi. Já jsem na komisi právě zodpovědným za toto téma. Takže na úvod bych chtěl zdůraznit ty záměry. V podstatě pan předseda je již stručně popsal, tedy je zapotřebí zajistit, aby ty státní intervence prostřednictvím využívání veřejných zdrojů nenarušovaly hospodářskou soutěž na jednotném trhu a pokusili se také dát dohromady prostředky od soukromých eh, subjektů. Takže to je taková podstatná složka jednotného trhu. Je důležité zajistit řádné fungování jednotného trhu a je důležité také zajistit to, když se neposkytuje státní podpora producentům, tak, aby mohli získat podíly na trhu. Podpora trhu by mohla být také na úkor daňových poplatníků a také je důležité zajistit to, že když intervenuje eh, stát, tak eh, že je to prostřednictvím tedy eh, prostředků, které jdou z té položky státního blahobytu. Takže toto je výlučná pravomoce Evropská komise, je to ustanoveno v smlouvě, v podstatě to je ta jedna z těch nejstarších politik společenství. Tady na, tom, na té první průsvice vidíme, že státní podpory vyžadují od členských států aby řešili určité obecné nedostatky na trhu nebo pokryli nějaké investiční potřeby. Je třeba, aby tam byl jasně stanovený veřejný zájem, že se ty prostředky nevydávají jen tak. Ovšem je to omezeno na pouze nezbytnou částku a nemělo by docházet k nějaké duplikaci eh, se eh, soukromými investicemi protože eh, soukromé investice se tam eh, dostávají tak jako tak. No a v neposlední řadě nemělo by to žádným způsobem porušit fungování jednotného trhu. Zkrátka, aby vše, jak si panoval ekonomický mm, mír v tomto eh, prostředí a byla zajištěna dostatečnost. Evropské fondy a státní podpory, tady hned na úvod bych chtěl věci Eh, sdělit jasně. Evropské fondy jsou implementovány ze strany EU přímo, to znamená přímo z rozpočtu tyto nejsou kvalifikovány jako státní zdroje, tedy nejsou podrobeny kontrolám pro státní podpory. To znamená, to jsou iniciativy jako Horizon Europe, Connecting Europe Facility, to znamená, je to přímo z evropského rozpočtu a je to řízeno Evropskou unii jako takovou a stojí to tedy mimo pravidel pro státní podpory. Olivie, který sedí vedle mě, nám to ještě řekne víc. Samozřejmě je nutno zajistit konzistentnost politiky, ale máme tu eh, tedy i jiné oblasti a právě naopak evropské fondy, které spadají pod kontrolu členských států, to znamená, to jsou ty situace, kdy jsou prostředky předány do rukou členských států a ty eh, je tedy dále zpravují v rámci eh, komunitních programů a tady se tedy běžně uplatňují státní pravidla. Myslím si, že toto rozlišení je užitečné pro samotné pochopení toho rozhraní. No a když toto uplatníte, no tak co zaznamenáme? Že pouze 10 až 20 všech výdajů v rámci eh, Evropského strukturálního investičního fondu pokrývá tedy projekty, které jsou plně pokryty ze státních podpor, to znamená ta velká část eh, nepředstavuje z těchto položek státní podpory. A dále komise eh, té široké škály procesu modernizace a zjednodušování blokově vyloučila velkou většinu z té malé části, která představuje státní podpory. No a tou blokovou výjimkou, to znamená, to jsou velice jednoduchá pravidla, která uplatňují členské státy jako takové a už nemusí notifikovat státní podpory na komisi a přímo se vrhnu do toho projektu a respektuji příslušná pravidla. To znamená, abych to zhrnul, 10 až 20 zahrnuje státní podpory a pouze 10 z toho, to znamená 1 až 2 to musí být notifikováno komisi na základě postupu ex ante. To znamená, v reálu je to jen velké, velmi malé procento eh, těchto projektů, které musí být notifikovány a schváleny. To znamená, je to těch 1 až 2 no a ve skutečnosti toto množství opravdu nevede k problémům a již to prokaz, jsou schvalovány velice rychle. Ano, jsou to rozsáhlé velké projekty, nicméně mm, to schválení trvá jen nějakých pět měsíců. Samozřejmě ohledně těch zpravidel pro státní podpory se vedou rozsáhlé diskuze a je tu různé vnímání a nahlížení, ale je důležité mít také data. Ta, té státní podpory v rámci ECIFu je velice málo, velká část je blok, eh, v bloku vyloučena, no a to schvalování je velice rychle. Nicméně je jasné, eh, že eh, přejeme si, tu mít tedy pravidla pro strukturální fondy a pro státní kontrolu a to je klíčové. Musíme to prostě učinit jednoduché, jasné, přímočaré a proto jsme vytvořili úzké propojení těch vztahů mezi eh, s příslušnými službami na komisi, konkrétně mezi námi a kolegy z DG Regio, aby to zpracování bylo urychleno a máme i společný akční plán, abychom šířili právě informace o státních podporách v členských státech, ale i na regionální úrovni. O tom jistě budou hovořit kolegové z DG Regio. Je to velice důležité a my tady se opravdu velice snažíme, aby se zajistilo, že to bude usnadňovat život všem těm úředníkům na různých státních úrovních vynakládat ty prostředky, aby byly prostředky vynaloženy kvalitně, ale také rychle. No a myslím, že stojí za to také říci, že výsledkem této spolupráce je něco, co tedy můžeme poměřovat, no a ty výsledky jsou povzbuzující. Co se týče chybovosti v rámci auditu, to je takový objektivní parametr, ty prokazují, že je tu opravdu úbytek eh, v takto eh, špatně prováděných státních podporách. No a následně ten podíl Eh, těch, eh, té míry chybovosti v rámci státních podpor. To je eh, určitá procentuální hodnota v rámci celého objemu a tato je poměrně nízká. Zase to je povzbuzující údaj. Ještě stručně jsem tu nastínil tu velkou škálu těch procesů v rámci státních podporu. Probíhá tady modernizace, snažíme se celé toto téma vy, eh, zjednodušit a Celý tento systém se zakládá právě na tom principu rozsáhlého bloku těch eh, výjimek. A samozřejmě, že i komise spolupracuje s členskými státy, aby se uh, usnadnilo tady toto přebírání z eh, odpovědnosti ze strany členských států na sebe. Takže my jsme vytvořili takové postupy, procesy, vytvořili jsme nezbytná partnerství, na ty jsem již odkázal. Například máme pracovní skupinu s členskými státy, kde se sdílejí ten, ty nejlepší postupy a ty mm, kvalitní výsledky. Vzájemně se ponaučíme. Máme také takzvanou e-wiki, tedy elektronickou platformu, kde se řeší různé otázky, které vyvstanou pak máme velice intenzivní školící program a návštěvy v členských států. Já sám mm, jsem také navštívil mnoho členských států a my kolegové činí stejně tak. No a sdílíme také právě ten školící materiál s nejrůznějšími centrálními koordinačními body. A tato místa, tyto body jsou velice důležité, protože jsou takovým srdcem v tom členském státu, o těch, těch poznatků, těch znalostí a informací, a tam se také eh, nezbytně uspůsobuje. Já bych to doložil takovým příkladem. Máme tu kolegyni z Polska, která je právě pověřena touto oblastí státní podpory a kontroly. A ta centra, a pak dále centrální jednotky pro státní podpory z Řecka, ten má také právě tuto pravomoc eh, z Řecka. Dále máme podobné orgány vytvořené v Rumunsku, v Německu na úrovni federálního ministerstva hospodářství a podobné toto jsou tedy takové první eh, kontaktní místa, s eh, kterými my spolupracujeme. Předseda upozorňuje, že řečník již překročil řečnickou dobu. Ano, ano, předám také prostor mým kolegům. Takže součástí té práce pracovní skupiny bylo to, že jsme se zaměřili spolu s členskými státy na to, co právě způsobuje ty prodlevy ve výkonu strukturálních fondů to je eh, takový empirický soubor těch kvantitativních údajů, které dali dohromady kolegové. A tady vidíme ty možné příčiny, které vedou k těm prodlevám. A v podstatě asi tou nejpodstatnější příčinou je celá ta složitost pravidel pro strukturálních fondů jako takových. No a co se týče těch eh, dalších charakteristiky toho regulačního prostředí u státních potvor, eh, podpor, tak eh, tady máme na pátém místě právě ta pravidla pro státní podpory. To nás neuspokuje, samozřejmě musíme to ještě propracovat a v podstatě, když se obracíte na členské státy, aby řekli, kde je tedy ten problém, tak většinou řeknou, že ty státní podpory uh, tady vykonávají pouze omezenou roli. Tady samozřejmě je otázka i samotného trvání, té rychlosti. A když srovnáme ty blokové výjimky a pak veškeré státní podpory a podíváme se, jak rychle to může být prováděno, ta růžová část, to je spolufinancování, spolufinancovaná oblast, tak tam eh, dojde eh, k výkonu za jeden a půl měsíce, zatímco ta nefinancovaná mírně překračuje tři měsíce ve své implementaci. Myslím si, že to je povzbudivé a samozřejmě, že si přejeme dále spolupracovat s členskými státy a vylepšovat to. No a na závěr přejeme si tady celý tento systém ještě dále vylepšovat. No a tady bych chtěl zdůraznit, že zejména v rámci nového víceletého finančního rámce bychom chtěli ještě zefektivnit ta pravidla pro státní podpory, kde se slučují prostředky členských států s prostředky Unie, kde Například je to ten program Invest EU, kde jsem vlastně zjednodušují ta pravidla a to to ty výdaje prostředků potom jsou um, vydávány velice rychle, ostatně můj kolega to zmíní. Pak máme třeba ty pečetě excelence, tady to je také velice eh, dobrý eh, výzkumný program, kvalitní iniciativa a v podstatě všechna taková ta další opatření z té blokové výjimky, to bychom dále chtěli ještě rozšířit. Takže ano, situace se zlepšila, z těch informací, které máme, to vypadá, že to pokračuje dobrým způsobem, ale samozřejmě měli bychom ještě učinit více. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, uh, Děkuji za tento užitečný příspěvek. Můžeme přejít k dalšímu um, příspěvku pan Van Brock z DG Budgets. Valbrook. Děkuji. Myslím, že je logické, když mm, mluvíme o pravidlech ehm, používat ehm, evropské financování, tak se podívat na ta pravidla. Tento mm, výbor tu legislativu dobře zná. Právě jsme um, dokončili nové jednání o tomto textu, který stoupí platnost 23. července po přijetí v parlamentu, které se očekává, eh, pak, pak se očekává tedy konečný souhlas rady. Takže já budu mluvit o těch nových pravidlech že je lepší mm, diskutovat budoucnost, které brzy vstoupí v platnost. Takže co je v tomto finančním nařízení? Není tam eh, příliš mnoho o koncentraci státní pomoci z důvodu, které uváděl již předřečník, totiž, že neaplikujeme pravidla státní pomoci pro přímé řízení fondů na evropské úrovni. Takže logicky tato konsistentnost státní pomoci se zmiňuje v jedné oblasti, což je no, rozpočtové garance. Mm, tady mm, budeme dosahovat adicionalitu, měli bychom se vyhnout náhradu investic z jiných strojů. Musíme podporovat ekonomicky eh, životaschopné příjemce i nenarušovat a um, konkurenci a být konsistentní spravedli pro státní pomoc. To je požadavek konsistentnosti. Eh, v oblasti Eh, těchto, v této oblasti jsme blízko trhu a většinou je to nepřímý, eh, nepřímé řízení, nikoli přímé. Tyto principy platí i když se EU účastní jako minoritní eh, podílník. Je to jeden z principů legislativních, které chceme tady aplikovat. Neaplikujeme, neplatí to jenom pro rozpočtové garance a nároční eh, finanční instrumenty, ale i jiné eh, příklady, o kterých mluvila paní Ayala na úvod. Proto ty stejné principy aplikujeme v případě finančních nástrojů a rozpočtových garancí mm, do smíšených facilit. A doplňkové podpůrné granty. Když je grant kombinovaný s finančním nástrojem, eh, proto aby třeba firma předložila projekt, aby eh, to bylo financováno s eh, rozpočtovou garancí nebo finančním nástrojem, tak to také bude spadat pod stejné principy. Takže to je trochu širší. Velice důležité prvky to je um, um, s, um, po, po, křížové křížová kontrola po hodnocení. Komise to uvedla v doprovodném memorandum, který v návrhu nového finančního nařízení. Cílem je eh, spolehat se co nejvíce na hodnocení nebo autorizaci. Eh, co se týče konformity k státní pomoci. Takže když jednou byla ta konsistentnost prověřena, tak všechny služby komise by měly mít možnost se na toto spolehnout, na tu, tu jednu poskytnutou autorizaci. Samozřejmě podmínky se nemění. Může to být kombinace fondů, uvidíme to za chvilku, až moji kolegové eh, projednávají společná ustanovení a nařízení. Pak je tam jeden prvek, který s tím souvisí, který chci připomenout, protože nemáme nepřímý management a když eh, vybereme prostředníka, tak to musíme dělat transparentně, odůvodněně, eh, vzhledem k potřebě těch, toho kroku a musíme se vyhnout střetu zájmu. To je důležité, protože Často pracujeme s EIB a EIF, ale také s národními bankami a to může být citlivé i z širšího hlediska konkurence schopnosti. Jak tedy tyto principy, které se nezměnily, tak jak se odráží v těch nových budoucích um, krocích a programech? Tady se podíváme na dva hlavní příklady, o kterých jsme již mluvili. A to je jedno sada pravidel. A um, ex, pravidlo excelence. To znamená, že ten případ EU, vlastně to znamená všechny garance, všechny moci budou eh, podléhat stejným pravidlem, stejnému nařízení, které se bude odvolávat na finanční nařízení, se týče konformity se státní pomoci a, žádné, a nenarušení hospodářské soutěže. To je důležité. Je to skutečně zjednodušení, velký krok vpřed, který zjednoduší život pro prostředníky, ehm, implementující orgány i pro konečné příjemce. Bude jedna dohoda jedna delegační dohoda, jeden takový single stop shop pro jedno kontaktní místo pro ty finanční nástroje a rozpočtové garance. Nebude potřeba, to je relevantní, nebude potřeba, aby členské státy oznamovaly komisi, eh, pokud chtějí, budou chtít převést fondy v sdíleném managementu no Invest EU garanci budou se moci spolehnout na to, že ten nástroj prostě už byl schválen. To znamená, že se nezmění pro mm, podmínky té intervence. Další dobrý příklad, je, už zmínil pan Kopan, že pokud projekty byly vybrány v rámci Horizon Europe, výzkum a nelze je financovat z důvodu nedostatku prostředků na evropské úrovni, tak je možné že by mohly být financovány členskými státy CEFRD nebo EC plus nebo EDRFRD a dále jsou to mm, projekty LIFE, EERFRD fondy. Nemusíte tedy znovu posuzovat vhodnost toho projektu. Můžete to vzít a financovat to z jiného zdroje nemusíte znovu dělat posouzení kompatibility s pravidly státní pomoci. Na závěr. Není tam příliš mnoho ustanovení o státní pomoci, ale musíme především dbát na nenarušování hospodářské Eh, soutěže eh, u těch finančních instrumentů a rozpočtových garancí pro centrálně řízené programy jako Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Digital Europe. Tak v recitálech těch nových aktů najdete eh, řešení selhání trhu nebo suboptimální situace, jak se vyhnout duplicitám nebo vytlačování soukromého financování. To je tedy situace z hlediska právního, z hlediska finančního nařízení. Děkuji za vám, vám za váš příspěvek a také děkuji, že jste respektoval těch 10 minut. Třetí příspěvek paní Fernández de Uc, která je asistentkou mm, ředitele audit DG Regio. Máte slovo. Děkuji. Pravidla státní podpory se týkají stále větší části výdajů, výdajů na, politiku soudržnosti. V tomto období se zaměřujeme na posilování pracovních míst, růst a investice a tím pádem většina alokací ESIF je přímo napojena na hospodářskou činnost, jako například širokopásmový internet, energetické sítě a obnovitelné zdroje energie a dále eh, podpora hospodářských činností eh, velice pravděpodobně představuje státní podporu. Státní podpora se v minulých letech vykazovala jako důležitý zdroj chybovosti z hlediska účetního dvora, nicméně Vzhledem ke snaze členských států a podpoře komise se počet takovýchto chyb za poslední roky snížil z téměř 20% nahlášených chyb v roce 2014 na nekvantifikovatelnou chybovost v roce 2016. Hlavní důvody, proč docházelo k chybám podle účetního dvora, byla špatná interpretace legislativy, nedostatek notifikování komise ohledně státní podpory a nedostatek pobítkového efektu těchto systémů a vybraných projektů pro kofinancování. Takže co udělala komise, aby tento objem chyb zredukovala? V první řadě nařízení o společných ustanoveních na období 14 až 20 zavedlo ex ante kondicionalitu, která zajišťuje, že rámcové podmínky budou existovat za účelem efektivního a účinného eh, nasazování fondu ESIF. Jedna z těchto podmínek vyžaduje existenci aranžma ohledně efektivní aplikace pravidel státní podpory v oblasti fondu ESIF, přičemž toto aranžma zajišťuje komisi mandát, aby mohla žádat, aby členské státy zlepšily svou administrativní kapacitu a to zejména v oblasti trvajících eh, slabin, v oblasti státní podpory. Na začátku pět států eh, tuto kondicionalitu nesplňovalo, teď ji splňují už všechny. Jak už řekl pan Kopman, byl přijat eh, akční plán v roce 2015, v roce 2018 byl přeskoumán. Ze strany Regio Comp State Aid a došlo k úpravě celého toho balíčku státní podpory. Ten akční plán má jednu silnou stránku. Poskytuje členským státům eh, si vodící ruku a také poskytuje přímé školení. Máme všeobecná školení ohledně státní podpory pro účastníky EZIF a pak máme cílenější školení pro auditory. Také máme určité, určitá sektorově orientovaná školení, například pro dopravu, regionální sektor a pomoc malým a středním podnikům, a nebo sektor pro výzkum a vývoj. Velká část toho akčního plánu se týká výměny osvědčených postupů, a to prostřednictvím výměny mezi jednotlivými aktéry, peer-to-peer, -peer. pak pořádáme různé kulaté stoly pro zúčastněné strany, kde Dochází k výměně zkušeností a postupů a připravují dokumenty, které se pak sdílejí všem ostatním. Dále máme nástroje přímé podpory na podporu zejména obcí eh, při vývoji a implementaci eh, systému podpory nebo při implementaci jednotlivých podporových zásahů. Co se týká spolupráce, spolupráce DG, Comp DG Regio, ta se zintenzivnila. Máme pravidelné schůzky na vysoké úrovni, na úrovni generálních ředitelů, přičemž ten kontrolní seznam, který používají naši auditoři, byl navržen, připraven a navržen s podporou DG Comp a byl sdílen i s národními auditními orgány, které v mnoha případech používají úplně ten stejný seznam. Jak už zasnělo, DG Comp se konzultuje ohledně splňování podmínek projektů ohledně státní podpory, a to zejména také v případě velkých projektů, které musí ty podmínky splňovat ještě předtím, než budou v rámci pravidel státní podpory schváleny. Dále se každodenně snažíme co nejvíce koordinovat eh, monitorování systému státní podpory ze strany DG Comp a ze strany našich auditních plánů v rámci DG Regio a to i když ty dané procedury mají jiný cíl. Nejnovější výroční kontrolní zpráva eh, poskytnutá auditními orgány členských států, ta je tady z února letošního roku a týká se finančních výdajů certifikovaných na období mezi červencem 2016 a koncem června 2017 ukazuje, že eh, v oblasti státní podpory došlo k 35 chybám, které zejména souvisí s nedostatkem monitorování, respektive nerespektování požadavku monitoringu, neuvedené, neohlášené státní podpory a nebo špatné aplikace systému státních podpor. A také eh, došlo k překročení Prahu de minimis. Na závěr bych ráda řekla, že financování v oblasti státní podpory a politiky soudržnosti není jen kompatibilní, ale je úzce propojeno jedno s druhým. Přičemž na období po roce 2020 eh, se návrh komise zaměřuje tím víc na opatření eh, na přímou podporu hospodářské činnosti a stimulaci eh, biznisu, zejména v méně rozvinutých regionech. Tím pádem dojde k většímu zaměření na opatření pro podporu inovace a tvorby pracovních míst, což pravděpodobně snad navýší i eh, oblast státní podpory. Nicméně uvědomujeme si, že pravidla státní podpory jsou velice komplexní, i to i pro samotné programovací orgány. Jsou zde eh, vysoké počty různých kontrol, systému kofinancování, také ze strany komise, ze strany účetního dvora se to kontroluje a postupy DG Regio a DG Comp nejsou, byť se doplňují, nejsou úplně stejné. Takže eh, budeme i nadále intenzifikovat tvorbu kapacit v národních orgánech a budeme pokračovat ve spolupráci mezi jednotlivými službami. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. A teď může dostat slovo čtvrtý řečník. V rámci tohoto panelu bude to pan Reuters ředitel z ředitelství pro investice, inovativní a udržitelnou dopravu z DG Move. Eh, mm, Vážený pane předsedo, paní předsedající, kolegové, já vám děkuji, že jste mi umožnili pohovořit na tomto dnešním slyšení. Myslím si, že jakožto poslední řečník v této části už Eh, mohu říci, že ostatní předřečníci mi opravdu kvalitně připravili pole pro můj projev a musím také poznamenat, že všechna naše příslušná oddělení hodně spolupracují. Co se týče Connecting Europe Facility a investice do nadnárodních dopravních sítí, hmm. tady samozřejmě mm, jsou podstatné investice 500 miliard pro TNT a obecně miliarda a půl pro obecné investice do dopravy. Samozřejmě i potřebujeme dodatečné investice, abychom navýšili ještě více tu nízkoemisní mobilitu, což je téma velice důležité, zejména v těch městských oblastech. Pane předsedo, oblast dopravy je charakterizována systemickými nedostatky na trhu a vysokou úrovní těch pozitivních externalit což se nedá nějak speněžnit, proto je zapotřebí veřejných intervencí. No a jak správně paní Ines Ayala Sender poukázala, tady eh, jsou tedy nástroje jako třeba eh, CEF a je třeba stanovit jasná pravidla proto, aby se řádně vykonávaly tyto projekty všeobecného nebo veřejného zájmu. CEF eh, v rámci tohoto projektu 70 převádí na železniční infrastruktury. Tady nejsou tedy eh, závažné problémy ohledně eh, řádné zprávy tohoto projektu. To spolufinancování ze strany členských států si samozřejmě vyžaduje větší míru státních podpor ale myslím, že tady ta pravidla už kolegové velice jasně popsali. To znamená, pro Connecting Euro Facility eh, je tu, tak, myslím, taková situace, eh, kterou už jasně popsali kolegové, ukázali tedy, jak ta situace vypadá, ale ještě jedna věc, co je velice důležité v rámci CEF a finančních investičních nástrojů, že se podstatně navyšují eh, také eh, v rámci finančních nástrojů snahy přilákat soukromé investice do dopravní oblasti a tady eh, by měl být vypracovan příslušný finanční nástroj na základě hodnocení ex ante, něco, co by zabraňovalo samozřejmě narušování hospodářské soutěže, ale zároveň by to bylo i konzistentní se státními pravidly. Tady spolupracujeme s dalšími příslušnými generálními ředitelstvími, abychom vytvořili takovýto celoevropský program. Myslím si, pane předsedo, že mohu zestročnit tento můj příspěvek na téma dané na jeho nástroje tím, že řeknu, že komise se snaží zajistit konzistentnost tohoto eh, nástroje, eh, ujasnit pravidla, aby byla jasně aplikovatelná na úrovni EU a aby vše bylo komplementární, aby se vše zapojilo do toho jednotného obrázku na téma státních podpor a evropského financování. Děkuji vám a ještě se můžeme tedy přesunout eh, eh, do prostoru pro otázky v první řadě paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěla v první řadě poděkovat za veškerá vysvětlení a zejména za ty prvky aktualizace, protože v rámci celé té rozpravy na téma budoucího víceletého rozpočtu je nutné, abychom vše viděli velice jasně a hlavně, abychom dokázali předvídat ty oblasti, které budou složité pro členské státy, protože tam ta debata bude opravdu živoucí Určitě dojde k redukci pro důležité politické oblasti a naopak vyvstanou další politiky a nebo dokonce mohou být i do určité míry spochybněny eh, možné zodpovědnosti ze strany členských států. Takže chtěla bych se zeptat zejména následující. V rámci té nové rozpravy, do které nyní vstupujeme, a když vezmeme v potaz tento nový nástroj investic v Evropě, který by měl principiálně pokrýt na značný prostor a jejich klienti budou nejen beneficienti, ale také další finanční subjekty, kteří se budou do určité míry účastnit, tak bych se chtěla zeptat, jakožto zpravodajka a tady zástupce z DG Regio už na to poukázal, jakým způsobem bychom měli my dohlížet na to zavedení toho nového rozpočtu, když vezmeme v potaz všechny ty nové prvky, které tu vyvstávají, a které vlastně představují to, co vlastně bude ta pomoc a ta účast ze strany rozpočtu EU do nejrůznějších projektů a také jakým způsobem identifikovat pro dobré i pro to zlé, kde, když bude zapotřebí tedy právě poukázat na ta možná vylepšení upozorňovat členské státy a vyžadovat od nich, aby se zavázali ještě více v případě, že tedy to nebude fungovat dobře a vzniknou určité problémy, tak jakým způsobem bychom my tady v parlamentu mohli pomoci implementovat tu společnou vizi, když bereme v potaz tu komplexnost celého problému a víme, že s každým novým rozpočtem je to ještě komplikovanější. Dostáváme více a máme dělat, pardon, dostáváme méně a máme dělat více politik. Takže je tu určitý problém. Všich, máme tu určité podmínky pro státní podpory a měli bychom mít jistotu, že veškerý ten proces bude maximálně transparentní, jak zevnitř, tak zvnějšku protože vždy se zaznamenají nějaké anomální situace, nějaké anomálie, ne v tom, jak se uplatňují pravidla, ale v tom, jak se vlastně dostávají informace k občanům. Tady se vlastně už nacházíme v takové závěrečné fázi před volbami a, a podobná situace rozhodně není vhodná. Takže určitým způsobem bychom si přáli, aby byla pravidla uplatňována maximálně transparentně, takovým způsobem, aby nedocházelo k šíření nějakých informací, které nebudou úplně transparentní. To znamená, informace ohledně implementace evropského rozpočtu by měly být maximálně transparentní, ale musíme si uvědomit, jak je složité celé to téma od samotné aktivace těch ekonomických prostředků. A tady už se to hodně týká i jiných postojů a často nejsou velice transparentní. Tady to neříkám za, ze strany komise, ale vůbec ze strany členských států, které vlastně využívají ty prostředky ty prostředky, které jsou například, eh, na které se uplatňuje ta bloková výjimka. Takže jakým způsobem, abych to zhrnula, můžeme učinit ještě transparentnější ta nová pravidla, aby to bylo prostě jasné pro všechny, a aby to opravdu přispělo ke svému účelu. Ostatně celý tento proces má dopad nejen na evropskou ekonomiku, ale na celé financování, protože často jsou, tu vyvstávají situace, kdy financování není dostatečné, pak jsou tu výjimky pro státní for, eh, podpory a někdy eh, Eh, zaznamenáme to, že z hlediska přidané evropské hodnoty jsou tu projekty, které jsou vlastně eh, financovány všemi a toto by mělo být prováděno maximálně transparentně, aby každý v, každou, v každý ten moment celého toho projektu věděl, k čemu dochází. Myslím, že hlavní otázka bylo, jak e, zajistit, aby pravidla v státní pomoci byla jasná a transparentní. Kdo si chce vzít slovo? Děkuji. Eh, myslím, že tady jsou tři nebo tři části té odpovědi. Invest EU, mm, tak jak už bylo vysvětleno, my ta pravidla integrujeme do v rámce Invest EU, takže eh, respektování Invest EU automaticky zajistí respektování pravidel státní pomoci. Takže to bylo velké zjednodušení a státní pomoc, pravidla státní pomoci eh, budou eh, veřejně k dispozici. V našem případě DG Competition budou stanoveny v nařízení o obecných blokových výjimkách, které bude k dispozici všem občanům a podnikům členským zemím jako se, seznam pravidel. Takže to bude naprosto jasné, ta pravidla. Pak jste se ptali na to, jak uh, můžeme vědět, co členské státy utratí. Protože jsou to blokové výjimky, oni nemusí tedy do Bruselu, ale stejně chceme vědět, znát ty výdaje. Dobrá zpráva je, že v rámci tohoto procesu modernizace tak je povinné, aby každé opatření státní pomoci, včetně pomoci větší než 500 tisíc euro, byl zveřejněno registru transparentnosti. A my v DG.com řídíme tento, spravujeme tento registr, který, kde již je 400 tisíc položek, kde vidět, kdo je příjemce, jaká je částka, na co je ta pomoc. Takže naprostá transparentnost pro všechny. A také pro vás v parlamentu jsou to zásadní informace. My očekáváme, že jak se eh, dostaneme eh, dál, tak se to bude vyvíjet v rámci nového eh, období finančního. Děkuji. Jenom jedna otázka z mé strany, která souvisí s tím. Myslím, že paní Fernandez nám dávala seznam chyb chybovosti a jejich důvody, jejich příčiny. Jedna z nich byla, že státní pomoc nebyla notifikována komisi. Mě by zajímal, eh, víte, proč členské státy nenotifikovaly komisi o státní pomoci? Byl to záměr, to je samozřejmě špatně, a nebo prostě nevěděli, neznali ta pravidla. Pokud ano, tak samozřejmě tady musí být lepší komunikace. Nebo jaký byl důvod, že nedotifikoval komici státní pomoc? Děkuji. My neznáme důvody, už nebylo notifikováno, protože ty orgány nám nedávají podrobné údaje o svých zjištění, jenom kategorie. Ale tento typ chyb existoval již v minulosti. Není to záměr, je to špatná interpretace pravidel, někdy to není. Ani, ani ten příjemce si neuvědomil, že to je státní pomoc, nebo si myslí, že to je blokové výjimce, ale ne. My nemáme ale podrobné informace. Ale nikdy jsme nezjistili, že by tam byla záměrná eh, nenotifikace. Dobře, nikdo další se nehlásí, takže tuto diskusi ukončíme. Já eh, děkuji čtyřem kolegům, kteří eh, měli prezentace. Byl to dobrý začátek slyšení, takže ještě jednou děkuji jménem výboru. Můžeme přejít k další diskusi. Eh, jaké, jakým problémům čelí členské státy při implementaci pravidel? Máme tady tři kolegy, kteří budou dělat prezentace. E, ta jejich jména předchozích byla poměrně snadná, toto se trošičku špatně hůře vyslovuje. První řečník je paní Esther Schulte, to je e, náměstek vedoucího, náměstským vedoucího oddělení e, řídícího orgánu ERDF Eh, ministerstva pro venkov a ochranu spotřebitel Bádenska, Württemberska z Německa, takže vás chci tímto přivítat. Děkuji. Jiný pane předsedo, paní zpravodajko, dámy a pánové, děkuji srdečně za pozvání na toto slyšení. A jsem ráda, že mohu přispět eh, s, k tomuto tématu z hlediska Bádenska a Württemberska. Na, zá, na úvod chci prezentovat stručnou statistiku. Tady vidíte podíl dotací um, na financování ESIF v celé EU 8% a v Německu 4%. Takže to jsou nízké hodnoty Mm, nejsou vypovídající o tom, kolik procent eh, bylo eh, přeskoumáno. Také zda se tedy jednalo o mm, státní pomoc nebo ne. Jaké problémy se objevily eh, při ehm, aplikaci práva státní pomoci v rámci podpory EFRE? E? Máme tady Mm, dvě priority. Jedna je výzkum, vývoj, inovace, eh, všechny stupně procesů inovace, eh, transfer technologií až po inovaci v podnicích. Druhá priorita je CO2, eh, snižování CO2 v obcích a podnicích. Ehm, ty problémy vznikají tedy z těchto dvou aspektů Tady je stručný přehled, jednak lokální charakter investic, pak oblasti podpory, kde se obtížně ověřuje ta státní pomoc, například podnikové infrastruktury, podpůrné struktury, investice do e, energetické účinnosti a obnovitelných energií. A nadřazené aspekty už je Eh, přímém řízení. Otázka, zda se jedná o pomoc, ty kritéria jsou známá. Hmm. Eh, podnik, státní prostředky, zvýhodnění, selektivně to musí fungovat a je to ovlivnění, eh, narušení obchodu a konkurence mezi členskými státy. To poslední kritérium nás přivádí k tématu lokálního charakteru. Tedy jsou otázky, eh, zda zboží a služby se nabízejí na geograficky ohraničené oblasti, když dochází k přeshraničním investicím. A prověření těchto kritérium je obtížné především tam, kde jsou to projekty v příhraničních oblastech. Východiska jsou, máme 12 rozhodnutí Evropské komise, kde se stanoví, že z důvodu lokálního charakteru nedochází k narušení obchodu a hospodářské soutěže. Přesto by pro nás bylo žádoucí, kdyby eh, tyto poznatky byly systematicky šířeny například eh, Mm, zveřejňování těchto, těchto rozhodnutí. Další. Eh, dotace na infrastrukturu inovací. Máme tady tři oblasti, které se eh, tady posuzují. Jednak to je nositel, provozovatel a uživatel. Cílem eh, těchto mm, dotací je, abych se to dostalo až k tomu uživateli, Ehm, zní to také dobře, když ten nositel je ehm, veřejný orgán, čímž by pak nositel i provozovatel byli bez dotací. U uživatele se těžko identifikuje ten um, ta míra dotace, především když to je řada služeb, eh, které se v podstatě těžko posuzují, když nevíme, nakolik toho využívá vlastně ten uživatel té infrastruktury. My tedy považujeme za nutné eh, mm, přijít se proveditelnými praxi eh, přístupy na úrovni toho uživatele. Pak eh, ten nositel a provozovatel, když je soukromá mý subjekt. Ehm, v důsledku toho může dojít eh, k chybám, co se týče aplikace eh, mm, pravidel pro státní zakázky, zda byly respektovány tržní principy a tržní cena. Pak eh, jsou tady postoje v zveřejňování toho pojmu dotace, pak také eh, informace o tržní ceně. To je málo, eh, to je obtížně použitelné a velmi náročné, takže bychom si dovedli představit eh, zjednodušení, co se týče té mm, tržní ceny. Podobné problémy se vyskytují při podpoře podniků, například malých a středních, podpora mm, inovací, vývoje, produktů a služeb nebo internacionalizaci. Tady jsou problémy, tady je obtížné eh, rozeznat, zda tyto struktury jsou bez dotací nebo ne. Je to obtížné na úrovni podniků. Zda eh, v rámci té podpory je také poskytovaná dotace. Tady by bylo nutné eh, zase nabídnout nějaké mm, proveditelné do, proveditelná eh, ne, metody nebo doporučení. Další věc, obnovitelné energie, energetická účinnost. Eh, v příslušném nařízení se mluví eh, o principu více nákladů. Takže investice ve, v této oblasti ve srovnání s konvenčními oblastmi, tak tam se považují ty více náklady za um, um, um, dotace a to je poměrně náročné a velice administrativně složité ty více náklady stanovit. Pak poslední aspekt je přímá a sdílené zpráva prostředků přímo zpravované prostředky, to se ne, nelze aplikovat v případě mm, tačního práva. E, eh, uzdílené eh, zprávy, ano. Srovnatelné projekty v přímém a nevzdíleném mm, právě prostředků nebo v samostatné zodpovědnosti členským státům, tam musí být rovný přístup. příklad, který jsem chtěla uvést, o no, tom už se mluvilo Um, mnohokrát to je ten cíl excelence, aby bylo řešení. Um, problém je v tom, že Horizontu 2020, kde eh, se o tom mluví, ehm, lepší podmí- se nabízejí lepší podmínky než v rámci EFRY nebo při zohlednění tedy mm, dotačních pravidel, když přijde ten podnik, který bude mít ten seal of excellence, nebo tu, tu, tu pečeť excelentnosti, tak i tady je dobré, je nutné dobré řešení, abychom měli harmonizované nástroje pro přímé a sdílené novou no, zprávu prostředků. Potřebujeme větší transparentnost o koncepci eh, podmínek to zprávy, abychom to mohli lépe pochopit. S tím bych chtěla skončit s eh, touto prezentaci a chtěl bych vám poděkovat za pozornost. Dobře, děkujeme. Ano, to bylo velice užitečné. Jako další dostane slovo paní eh, Zoji Gergopulu, ředitelka zvláštní služby pro státní podporu z Ministerstva ekonomiky a rozvoje v Řecku. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo paní zpravodajko, milí kolegové. Díky za pozvání a za možnost eh, diskutovat eh, o různých postupech v oblasti koheze. Náš orgán se snaží eh, tyto politiky streamlinovat již víc než 15 let a já jsem tady od toho, abych se s vámi podělila o naše zkušenosti. Má prezentace se soustředí na čtyři hlavní aspekty, na různé metody, různá pravidla, různé politiky a různé postupy v rámci obou generálních ředitelství. Co se týká různých metod, jedná se hlavně o metodu výpočtu množství podpory pro specifické projekty, protože podle DG Regio se musí vypočítat finanční mezera, aby se vypočítalo nutné financování pro ziskové projekty. Na druhou stranu je zde také výpočet určité intenzity takže pro určité projekty, které aplikují prvky státní podpory, musíme odhadovat eh, finanční mezeru tak, jak ji akceptují obě ředitelství. Pokud máme dvě, dva různé projekty, jeden zahrnující státní podporu a druhý ne, tam vidíme různý objem financování na stejnou dobu trvání akcí, například eh, co se týká lokální a nelokální infrastruktury. No ale co se týká nařízení o společných ustanoveních, neodhaduje se finanční mezera pro ziskové projekty, s celkovým rozpočtem pod 1 milion euro. To ale neplatí, pokud ten projekt zahrnuje státní podporu. Pak se musí eh, tyto faktory odhadovat což způsobuje zmatení u administrativních orgánů a zvyšuje to administrativní zátěž. Pokud je stát vlastníkem nové infrastruktury a je zároveň příjemcem finančních prostředků z ESIF, tak celkové financování z projektu Může být kombinace SIFu a státních peněz, ale podle pravidel státní podpory soukromé příspěvky, tedy vlastně ty peníze státu, mohou být považovány za státní podporu. A tím pádem ten stát by měl získávat soukromé prostředky například přes půjčku, i když mu to třeba národní legislativa neumožňuje. Teď co se týká různých pravidel ten pobídkový efekt a období způsobilosti. Prvotní termín se stanovuje na 1. leden 2014, přičemž tedy ty finance jsou způsobilé do podání přihlášky, ehm, i pokud projekt stále trvá. Ale podle eh, pravidel státní podpory začíná způsobilost po podání přihlášky, takže pokud jsou nějaké náklady před tím datem aplikace, pak ten celý projekt není způsobilý pro získání finančních prostředků. Přípravné práce eh, provedené před eh, datem zahájení projektu nejsou způsobilé. Ale podle jiných pravidel jsou přípravné práce plně způsobilé. To velice často představuje velkou část celkových nákladů pro příjemce. Dále, co se týká vynucovacích období, my navrhujeme, aby eh, byla tato pravidla rozšířena až do konce 2023. Jedná se o konečné období nařízení ohledně ESIFu abychom nemuseli měnit již schválené e, programy státní podpory. Finanční nástroje. Pravidla e, ohledně financování nejsou sladěná mezi kohezí a e, touto politikou. Nemělo by se jednat o diskriminační činnost, nicméně na druhou stranu je možné financovat příjemců financovat příjemce i v mm, případech jiných druhů prací. Nevím, jestli kombinace obou těchto druhů pravidel znamená, že e, pravidla státní podpory zneplatňují ta ostatní pravidla. Není zde vůbec žádná právní jistota, že aplikování těch in-house pravidel eliminuje tu výhodu ohledně e, existence státní podpory. Příjemci státní podpory formálně nejsou programoví příjemci. Co se týká infrastrukturních projektů, existují případy, kdy obě entity jsou však různé, například třeba majitel a dlouhodobý pronajímatel nějaké infrastruktury. V takovýchto případech je otázka, zda se pravidla týkající se jednoho subjektu týkají toho druhého subjektu, takže je tu různá způsobilost. Máme zde případy, kde eh, vlastně projekty způsobilé v rámci jednoho programu nejsou způsobilé v jiných programech, což zvyšuje administrativní zátěž. Pak legislativní požadavky. Eh, fondy ERDF mohou, být velk, mohou mít velké problémy, protože se dostatečně nediferencuje mezi jednotlivými druhy projektů, což vytváří dodatečnou zátěž eh, při aplikování pravidel de minimis. Pak různící se politika. Strukturální fondy prosazují sektorový přístup a pravidla státní podpory eh, požadují neselektivní přístup. Tento rozdíl má velký dopad na implementaci eh, těchto strategií. Sektory a strategie mají zajišťovat rozvoj a sektorové projekty se považují za selektivní, tím pádem státní podpora se velice často združuje. Například eh, školení eh, podnikatelů v určitém sektoru může být považováno za státní podporu pro zaměstnance, kteří v tom sektoru pracují, i když třeba ti zaměstnanci ve finále pracují v úplně jiném sektoru. A může to mít velice negativní dopad na implementaci, protože eh, projekty druhu, který by byl způsobilý, nejsou atraktivní pro podniky. Obě tyto politiky se eh, liší a musíme hlavně podporovat růst a hospodářskou soutěž. Na druhou stranu, hospodářská poli, eh, eh, politika hospodářské soutěže v EU musí zajistit, že finance budou blíže k trhu a že to nebude distortovat eh, celý trh. Co se týká procedur, máme velice důležitý problém, že musíme Evropské unii dodávat mnoho informací ohledně strukturálních fondů a otázek státní podpory. Musí se vyplňovat mnoho formulářů a databází, protože informační systémy jednotlivých generálních ředitelství jsou užitečné pro monitorování různých typů projektů. Těch databází je opravdu hodně. Musíme zajistit datovou interoperabilitu mezi jednotlivými systémy a je pro nás také důležité, abychom zajistili aplikaci a zveřejňování jen jednoho rozhodovacího řízení, které bude pokrývat jak strukturální fondy, tak subjekty státní podpory, zejména v případě velkých projektů. Co se týká evaluace a monitorování, to také provádí různé orgány i ve stejných věcech. Navrhujeme zajistit mainstreaming těchto evaluačních procedur, například eh, hodnocení ex post státní podpory by mohlo být včleněno do ex post evaluace příslušných projektů jako takových. Publicita a transparentnost je potřeba zajistit společné požadavky na toto téma eh, mezi strukturálními fondy a fondy státní podpory, abychom snížili zátěž pro eh, administrativní orgány. Navrhujeme opatření, aby tyto požadavky byly pokryty pravidly ESIF. Mohli bychom se řídit přístupem DG Agri. Co se týká milníků a procedur, eh, všechny tyto milníky se týkají pladeb. To je velice důležité. Ale u opatření, která se musí notifikovat, eh, DG Comp velice často vyžaduje proceduru, která trvá 6 až 8 měsíců a tím pádem je riziko, že nebude dosaženo milníků eh, pro eh, tuto, ten, ten, tento druhý aspekt. V podstatě ty notifikace, pravda, nejsou vždy úplně dobře vypracované. Kromě toho všeho musíme dále vyjasňovat konkrétní témata, jako třeba možnosti zjednodušeného nákladování a e, zajištění právní jistoty, kterou zatím nemáme, když dojde k udělení nějakého grantu, který se vypočítává na základě zjednodušené nákladové možnosti, byť DG Regio, DG Employment, e, pobízejí členské státy, aby využívali ty zjednodušené možnosti. Nemáme vůbec žádnou jistotu při aplikaci tohoto zjednodušeného balíčku. Co se týká interpretace jednotlivých pravidel, když hodnotíme investiční data pro lokální infrastrukturu, tak je velice složité určit, zda charakter té infrastruktury je skutečně lokální, lokální a tím pádem to vylučuje státní podporu, anebo zda to je lokální infrastruktura, která ale není tak lokální, aby pokrýval článek 55 Žiberu. A, takže je velice složité hodnotit eh, projekty v rámci státní podpory, protože veškeré projekty týkající se lokální infrastruktury, u nich není jasné, když se ty projekty implementují, jak se ta lokálnost hodnotí například v příhraničních oblastech anebo v metropolitních oblastech, jako v Řecku, třeba v Aténách. Nakonec projekty ETC. Ty vyžadují přeshraniční spolupráci a partnery z různých států. Vítáme iniciativu komise, aby rozšířila aplikaci Giber i na tento druh projektů, ale navrhujeme radikálnější přístup. Vzhledem k nízkému rozpočtu a cílům tohoto, těchto projektů navrhujeme možnost přeskoumávat tyto možnosti, abychom do budoucna vyjmuli eh, tyto balíčky z pravidel státní podpory, alespoň do určité míry. Na závěr musíme říci, že byť bylo podniknuto mnoho kroků a mnoho bylo zavedeno od posledního programového období, je toho ještě hodně, co musíme udělat za účelem zjednodušování, streamliningu a harmonizace mezi oběma politikami. Děkuji vám za pozornost. Uh, wow. Uh, we wanted to talk about uh, difficulties faced. Ano, my jsme si vyslechli rozsáhlý seznam těch potíží, kterým čelí členské státy. Myslím si, že by to bylo užitečné ostatně i pro komisi na konci této části, aby zareagovala na, eh, na tyto konkrétní případy. Můžete se třeba vrátit k některým těm tématům. Nicméně v mezidobí tu máme třetí příspěvek v rámci této části a to je paní Pamula Vrobel, která je zastupkyní ředitele v oddělení pro státní monitoring státních podpor Úřadu pro eh, hospodářskou eh, ochranu spotřebitel hospodářskou soutěž z Polska. Prosím. Dobré odpoledne. A pro mne je opravdu eh, velkou ctí, že mohu být dnes a hovořit tu na téma státních podpor a, a financování z EFSI. Obávám se, že má prezentace bude velice, velice stručná, protože se v podstatě musím připojit k tomu, co tu již zaznělo od kolegů z Německa a z Řecka, což velice oceňuji, že oni to již vyjádřili. Nicméně i tak bych se s vámi chtěla podělit o některé polské zkušenosti. A my kolegové z Evropské komise se soustředili na budoucnost. A tady bych eh, možná já se obrátila do minulosti, což je vlastně ten nejlepší způsob, jak si připravovat budoucnost, je vlastně ponaučit se z omylu a vyhnout se omylům z minulosti. Takže státní podpory, fond EFSI jako součást politiky soudržnosti má dvě sady pravidel, dva sady pravidel pro evropské eh, politiky. A tady jsou dvě takové tendence. Ta nedávná tendence je nahlížet na státní podpory jako na překážku pro výdaje do politiky soudržnosti. Eh, Takže otázka toho, že implementace jedné politické oblasti může ohrozit zase implementaci do jiné oblasti, což je takové nebezpečné nahlížení. No a já jsem byla již zapojená do oblasti státních podpor dlouhé roky a myslím si, že e, nyní ta perspektiva státní podpory je pro mě přirozeným tématem. Pak je tu tedy e, druhá otázka, jakou roli tady hraje Evropská unie jaká míra státní podpory je poskytována z EU a jaký to má možný dopad na konkurenceschopnost a interní obchod a příslušné evropské fondy. Já si velice cením toho, co již zmínil pan ředitel Kopman. 10 až 20 těch výdajů právě zahrnuje prostředky do státních podpor. Z hlediska Polska by ta čísla byla trochu odlišná. V Polsku je to kolem 27% z výdajů a 22% veškerých projektů EFSI jsou pokryty státními podporami, takže Polsko asi není tím úplně nejlepším příkladem v této věci. <clears throat> Takže vzhledem k omezenému časovému prostoru se soustředím tedy na ty oblasti, které byly problematické pro Polsko a na to rozhraní mezi fondy EFSI a státní podpory. Rozdělila jsem ty problémy do tří kategorií. Máme tu dvě sady pravidel, různé záměry politické a dvojité povinnosti nejsou úplně oddělené, někdy jsou propojené a mají podobné dopady. Stejně tak existence těch dvou souborů pravidel ne vždy a ne nezbytně znamená, že jsou protichůdné. Nicméně to, že jsou tu dvě různé definice dvou konceptů, jako inovační projekty nebo příjemce, hmm nebo ne úplně eh, konvergující katalogy těch způsobilých případů. To vede k problémům s implementací. Různé záměry evropských politik, politika konkurenceschopnosti a politika soudržnosti tady musí být nastolená rovnováha. No a co tím mám na mysli? Uh, ty hlavní politiky, eh, politika konkurenceschopnosti má ochraňovat eh, evropský trh a také zajistit rovné podmínky pro všechny subjekty. A záměrem politiky soudržnosti je také poskytovat stejné podmínky, ale tím, že je vyrovnává. Takže je zapotřebí analyzovat to, jak dát do rovnováhy ty podmínky, aniž bychom přílišně neupřednostňovali některé subjekty třeba v, me, v těch nejméně rozvinutých regionech. Ta třetí kategorie, to jsou ty zdvojené povinnosti, ty vždy budou zahrnovat administrativní na, eh, za, bariéry zátěž, někdy až přílišnou, což může vést k odstoupení právě rozvoje podobného projektu. Pak každá strana DigiCom nebo DigiRegio se snaží mít e, odůvodnění pro takové odstoupení, ale otázkou je, zda je možné něco udělat, aby se tyto postupy sladily. No, tady bych vám chtěla dále ukázat e, příklady těch e, záležitostí problematických v Polsku je asi eh, tím největším problémem a nejen v Polsku, už na to poukázal i kolega z Němec, kolegyně z Německa, že eh, se s nimi vynakládá rozlišným způsobem podle zdroje prostředků. Tady byl ten příklad centrálně řízených programů a pak fondů soudržnosti, které jsou k dispozici členským státům. V jednom případě musíme následovat pravidla pro státní podpory a v druhém případě ten projekt stojí mimo právě působnost státních podpor. No a následně příjemci eh, raději požadují od eh, centrálního úřadu, protože to stojí mimo státních podpor. To znamená, i tady můžeme hovořit i určité rivalitě mezi jako s, s politikou soudržnosti a dalšími programy. Následně tedy jsou tu různé definice, eh, různé ty seznamy způsobilosti, no a to vede k nedostatku jasnosti a následně k nedostatečné právní jistotě. Pak eh, Málo kdy se využívají ty zjednodušené metody pro výpočet nákladů. Další problém v Polsku eh, je eh, vlastně rozdíl mezi pokrýváním eh, těch potřeb a vygenerovaným příjmem a intenzita těch podpor v rámci státních projektů. Myslím, že o tom již hovořili kolegové, takže to tu nebudu opakovat. Už jsem stručně zmínila právě ten rozdíl mezi politikou konkurenceschopnosti a politikou soudržnosti, nicméně tady popíšu, jak to může vypadat v reálu a jaké dopady to může způsobit. V případě Polska eh, tady vznikají dvě situace. Tady eh, začnu tou nedávnou, určité aktivity schválené Evropskou komisí, konkrétně DG Regio, co se týče operačních programů, nemohly být implementovány z důvodu nedostatku kritérií kompatibility pro státní podpory. To znamená, ten soubor projektů měl být notifikován komisi, no a ten proces ještě probíhá. To je případ mm, energetické eh, oblasti vytápění v daných regionech. A druhé téma v předchozím programovém období 2007 až 2013 eh, byla eh, vlastně vstoupila v platnost nová změněná pravidla pro státní podpory a tam bylo vyloučení regionální podpory pro oblast energetiky. K tomu došlo v průběhu implementace toho programového období, to znamená v polovině implementace. No a to vedlo k situaci, kdy vlastně financ, ten projekt byl financován na počátku a ty, které byly implementovány v rámci předchozího programu, no a ty následné pak měl, musely být zpracovány odlišným způsobem, co se týče financování, způsobilosti a intenzivnosti. No a když dojde k něčemu takovému, tak to značně spožďuje implementaci politiky soudržnosti a někdy to může doch, eh, vést až k měsícům či třeba i roku spoždění. Jak jsem již předeslala, my nespochybujeme ani tu potřebu pro individuální postupy v některých případů, ani tu způsobilost u jiných. Vždy je tu zapotřebí monitoring. Vždyť víme, že čím dál více zodpovědnosti se převádí na členské státy díky například navýšení právě eh, těch možností díky blokovému vyloučení. Nicméně možná by stálo za to harmonizovat. Mohl by být takový formulář jednotný pro notifikace, který by vyhovoval všem těm potřebám pro informace oběma ředitelstvím DG Comp i DG Regio. No, abych to zhrnula, všechny tyto problémy, eh, s kterými se střetává Polsko, Myslím si, že je to vše o harmonizaci a lepší koordinaci. A tady se zase připojí k tomu, co již vyjádřili kolegové z jiných členských států. Tady to není o odstranění pravidel nebo postupů, jsou odůvodněné, oprávněné. Tady by cílem měla být revize těch pravidel a pokud možné, tak z jejich sladění No ještě na závěr několik takových poznámek, které vyplynuly z konkrétních polských případů, jen velice stručně. V první řadě bych chtěla zdůraznit potřebu harmonizace délky trvání těch stávajících pravidel v jednom období. F plus princip, to je velice důležité i mm, dodatečné ověřování státní podpory při schvalování operačních programů, to by bylo také velice užitečné. Možná takový fast track pro interpretaci státních um, podpor v rámci projektu ESIF, vzájemné uznávání těch hodnocení a výsledků auditu a také revize a sjednocování definicí Některé z těchto připomínek již byly vlastně implementovány Evropskou komisí a to je podle mě eh, důkazem toho, že to byly kvalitní eh, myšlenky a ještě jednou vám tímto děkuji za pozornost. Eh, děkuji za vynikající příspěvek, bylo tam hodně dobrých příspěvků. Mluvili jste o moc déle než kolegové, takže máme trošku času, zase hodně příkladů různých problémů, takže možná kolega z komise by mohl reagovat na některé eh, z těch připomínek. Některé byly velmi technické, ale některé budou vyžadovat další vysvětlení. Takže předám slovo. Děkuji kolegům z členských zemích kteří měli drobnou prezentaci. Není možné, abych zacházel do každého jedno, každé jednotlivosti. Um, jak kolegové zmínili, některé jsou, to problémy jsou, se spíše týkají minulosti než přítomnosti ty pro, některé ty problémy se v každém případě budou řešit v rámci nového MFF. Takže to je pos, jedna věc. Další věc je z, velice jednoduchá. Ty dvě politiky sledují relativně různé cíle a rozhraní mezi nimi je poměrně malé. V Polsku je to trošku větší než v průměru, ale kolegyně z eh, Bádenska, Ventimerska, tam je to 4%, v Polsku 20%, ale v průměru je to asi 10%. Takže na velice základní úrovni musíme si položit otázku, chcete skutečně eh, ty rozšiřovat širší podmí, eh, přísnější podmínky pro státní pomoc na všechny výdaje v rámci SIF. Chcete být opatrní, a pravidla budou přísnější a je to skutečně dobré, aby pro celý ISIF byla, byla jednotná pravidla. Takže hodně intervencí v rámci ISIF by už nebyly možné. I když tam nebudou jasné, jasné ohrožení vnitřního trhu, je to měrně prosté, ale důležité. Je nevyhnutelné vzhledem k tomu, jak je smlouva konstruována, že pokud nebude plně harmonizovat, což není žádoucí, tak budeme mít dvě sady pravidel. Jak eh, můžete společnými definicemi srovnatelnými obecně eh, požadavky přiměřenosti. Tady máme hm, tady jsme udělali velký pokrok eh, v posledních letech, že jsme zavedli ta zjednodušení například Eh, nákladové obce, o tom se mluvilo, možná by se to dalo rozšířit. To je samozřejmě velké zlepšení. Ale dovolte, abych řekl také toto. Jsou případy, a je jich málo, kde stále máme notifikace, nemám přesné statistiky před sebou, ale byl bych překvapen, kdybychom měli více než pět až 10 notifikací ročně v DG.com, které by souvisely s výdaji ISIF. Možná jednou za pět let bychom měli notifikaci eh, projektu ISIF mm, členského státu. V některých těchto případech jsme zjistili problémy, co se týče hospodářské soutěže, například upgrade průmyslového zařízení, aby odpovídal odborářským standardům nebo unijním předpisům podle eh, strukturální um, politiky, ale to státní pomoc nepovolujeme z jednoduchého důvodu, že všechny podniky za to musí platit sami, takže pokud někteří operátoři budou moci být dotováni, tak je to přímý dopad eh, na hospodářskou soutěž to ukazuje, že těch několik málo případů, které máme, mohou eh, často trvat déle, protože jsou to eh, eh, podstatné problémy, například notifikace dálnic, kde jsou koncese. Dálnice, kde nejsou koncese, nejsou notifikovány, protože ne, to není státní pomoc. Ale pokud je tam držitel koncese a je málo velkých firm aktivních na vnitřním trhu. Je to několik velkých skupin, je tam potenciál významné nadměrné kompenzace, například když není notifikace. A tady nemluvíme o 5 nebo 10 milionů euro, to jsou potenciálně desítky nebo stovky milionů euro. A to samozřejmě by mělo velice významný dopad na podmínky konkurence. A také na státní finance, pokud členské státy nadměrně kompenzují tyto operátory. A jejich konkurence eh, se mm, velice pečlivě sleduje tyto věci a pokud mají pocit, že jejich konkurenti dostávají státní pomoc, tak samozřejmě nás požádají o vyšetření. Někdy to trvá něco déle, a, ale je to z dobrých důvodů, což mě přivádí k poslední věci, které jsem chtěla říct. Každý členský stát má eh, centrum koordinační bod pro státní pomoc, který má eh, privilegované kontrakty s námi a je tady hodně eh, znalostí a hodně do toho investujeme. A některé ty uh, případy, které byly označeny, tak by se s nimi dali projednat v první instanci, jako je například ring fencing, té lokální povahy investic, jak řešit inovační centra, oddělení mezi privátními a veřejnými náklady, infrastruktury. Hodně těch znalostí tam je. Také ale chci pozvat kolegy, kteří měli velmi podrobné prezentace, což si zaslouží um, Eh, ocenění. Já myslím, že kolegové z DG Radio, DG Budget by ehm, souhlasili s tím, abychom se na to podívali podrobněji. My se vždy rádi učíme a já nechci vyvolávat dojem, že jsme v defenzívně nebo že nechceme poslouchat, eh, naslouchat. Ehm, ale chtěl bych ehm, několik obecných, říct několik obecných poznámek jako povaze této politiky. Dobře. Děkuji. Budete tedy stručný? Já bych chtěl jenom upozornit na to, že pracujeme na rozšíření těch zjednodušených nákladových obcí. To je mm, velké zlepšení ve všech navrhovaných aktech od konce května, začátku června. Další oblast, kde jsme ve stejné linii jako vy. To jsou audity a hodnocení a budeme se spolehat na posouzení, která již probíhají a využíváme audit, pokud to bude k dispozici. To jsou tedy věci, které plně implementujeme v nových základních aktech. Děkujeme za tyto odpovědi a děkujeme za pozvání. Jsem si jist, že kolegové mm, soupí s vámi do kontaktu. Nyní dám slovo mm, zpravodajce. Ano, děkuji. Já bych v první řadě chtěla poděkovat za poskytnutou informaci i když se to může zdát v tuto chvíli, že jsou to dva odlišné postoje, tak ve skutečnosti jsou poměrně komplementární, protože jedna velká část toho, co jste vyjádřil, vlastně často tvoří část toho, co dochází auditům, účetnímu dvoru a také kolegům z DG Regio a i, i my, kteří pracujeme v oblasti dopravy, k tomu máme přístup a máme zájem rozvíjet ten eh, trvalý dialog s komisí, jak s DGCOM, tak eh, s ředitelstvím pro rozpočty a snažit se právě vyhnout těm zdvojením, využíváním, tak, aby vše bylo ve prospěch beneficentů a aby se správně vynakládalo s evropským rozpočtem. Musíme ano uznat, že tento rozpočet je čím dál složitější, protože samotné politiky si to vyžadují a proto je třeba vše řádně kontrolovat. A také jste vyjádřili, že co se týče řízení těch eh, zpráv, pardon, těch podpor, tak eh, tady jedna věc, která nás znepokojuje, tedy to vnímání té schopnosti vidět v tom tu opravdovou přidanou hodnotu těch přímých podpor a i těch politik eh, výjimek eh, v rámci státních podpor, že je zapotřebí, aby na to lidé nahlíželi pozitivně jak ze strany občanů, tak ze strany každé státní zprávy. A jsou tu určité možnosti. Je dobré, že se snažíme různá ta finanční nařízení zjednodušovat, modernizovat a snažit se uplatňovat tedy v rámci absolutoria všech rozpočtů i nejrůznější doporučení a podobně. Protože ano, znepokoje nás to, že se tu rozrůstá ten dojem, že evropský rozpočet je tak složitý a ty schopnosti nějakých podpor a ta možná pomoc v rámci toho rozpočtu, že je to vše tak složité, že to dojde v určitou chvíli do bodu, kdy je třeba hledat alternativy. No a tady by nás asi znepokojovalo, kdybychom tu nemohli nalézt tu správnou míru doplňkovosti to vyjádřili kolegové z komise, kteří už ostatně předložili celou řadu opatření, jež budeme velice pozorně analyzovat, abychom zjistili, jakým způsobem právě toto zrealizovat. Eh, některá nebyla schůdná, protože třeba to eh, mělo za cíl odlišné záměry. Ano, jsou to odlišné záměry a to se pak eh, vlastně realizuje odlišným způsobem, ale rozhodně by to nemělo být protichudné. To si myslím, že je takové hlavní sdělení, které nám tady poskytujete. Ještě jednou opravdu děkuji za informaci, které, kterou jste nám poskytli a my se pokusíme také eh, kvalitně s vámi spolupracovat a nacházet ta správná řešení. Děkuji. Um, ano, v tuto chvíli Dovolte, abych eh, řekl ještě, někteří z vás si toho asi všimnete, já nejsem, jste si asi všimli, že nejsem paní Gresle, ale budu předsedat. Mám bohužel um, něco jiného v pět hodin, takže budu muset odejít a předám um, předsedání paní Ayala Sanders. Vy budete zpravodajkou a předsedkyní na zbytek dnešní schůze. Omlouvám se, ale budu muset odejít. Děkuji. Takže bychom. Takže já budu pokračovat ve španělštině. No a nyní tedy, pokud se nikdo další nehlásí o slovo, tak přistoupíme k další prezentaci. A ta se týká toho, jak navýšit to uvědomění a jak vylepšit implementaci jak těch státních podpor, tak celkově evropského financování. A máme tu konkrétně pana Brokopa přímo z účetního dvoru, takže prosím, máte slovo. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, Vážení členové výboru, chci vám poděkovat za pozvání na toto veřejné slyšení o státní eh, podpoře a eh, rád bych řekl, že eh, jsme se nezaměřili přímo na tu otázku porovnatelnosti státní pomoci a peněz EU. Já se soustředím ve své prezentaci na eh, povědomí a vynucování splňování pravidel v rámci pravidel státní pomoci na období 2015-2016. V této zvláštní zprávě jsme zkoumali pravidla státní pomoci za období 2010 až 2014. Zjistili jsme 50 případů nesplnění povinností, z nichž 16 mělo finanční dopady a průměrně to znamenalo 13,5% e, úroveň chybovosti. Velká většina, 92% těch projektů se týkalo REDF a CES a všechny ty oblasti s tím finančním dopadem se týkaly CEF nebo ERDF, jinými slovy fondů soudržnosti. Všimnete si, že projekty ESF často spadají do pravidla de minimis, tím pádem eh, mají menší pravděpodobnost, že budou porušovat pravidla státní podpory. Ty chyby klasifikujeme do čtyř kategorií. Tedy nejzajímavější je, kde je až příliš vysoká intenzita pomoci, 10 eh, případů finančního dopadu, dále absence efektu pobídky. Dále jsme se zaměřili na eh, po té, co jsme řešili otázky nesplnění pravidel, jsme se snažili zaměřit na to, co udělali komise a členské státy. Co do detekce jsme zaznamenali, že jak DG Regio, tak EMPL eh, zjišťovali eh, chyby v oblasti státní podpory v problematických programech, ale Eh, orgány v oblasti státní podpory se nedostatečně soustředily na plnění předpisů v této oblasti. Komise eh, monitoruje chyby v jednotlivých systémech, ale neprovádí komplexní analýzu, která by umožnila poučit se z chyb eh, nebo identifikaci hlavních typů chyb, jejich charakteristiku a tak dále. Co se týká chyb, zjistili jsme, že DG Regio předepisuje finanční korekce, ale nedochází k významným nápravám ze strany DG Comp, byť bylo zjištěno několik, eh, systémů, několik problematických systémů státní podpory. Také jsme zjistili, že s kondicionalitou ex ante na období 2010 až 2014 u podmínek státní podpory byla celková situace pozitivní, ale u některých členských států, eh, které byly v rámci monitorovacího cvičení DG Comp, se zjistilo několik problémů ale nekorelovalo to s příslušným hodnocením. Jedno velice důležité téma, které tady také zaznělo, je aktualizace GBER. My tady máme takový odhad minimálního dopadu eh, GBR e za rok 2014, což vidíte nebo možná nevidíte na znímku, ale v té zprávě to každopádně uvidíte. Eh, v podstatě ta opatření pokrytá GBR z roku 2014 navýší z 60 na 75 Od pana Kupmana jsme slyšeli, že to stouplo dokonce na 90 A co do výdajů, tam se to odhaduje na zhruba dvě třetiny nebo až dokonce 74 Velice důležitá změna v tomto ohledu je to rozšíření působnosti, jak tady zaznělo, ale také změna aplikace toho pobítkového efektu. A my docházíme k závěru, že to je velice důležité i ve vztahu k zjištění problémů, tedy s neplněním předpisů. V rámci té zvláštní zprávy jsme pokrývali roky 2010 až 2014 a tím pádem jsme si extrahovali zjištění z naší výroční zprávy na roky 2015 až 16. Tady máme v podstatě tři sdělení. Stále jsme zjistili eh, neplnění pravidel státní podpory, ale, a to je velice důležité, máme méně chybovosti s finančním dopadem. A důvod pro redukci v té oblasti chyb s finančním dopadem se zdá, že je napojena na eh, GBR za rok 2014 a na tu otázku pobítkovosti a také na rozsah působnosti tohoto nařízení. Za rok 2015 jsme zjistili 7 případů, kde 3 měly finanční dopad a v roce 2016 jsme zjistili 11 případů, ale žádný z nich neměl finanční dopady. Dále bych rád řekl, že ve zvláštní zprávě jsme se snažili identifikovat osvědčené postupy. Jeden se týkal všeobecného postupu, který se týkal všech systémů podpory. To je vlastně taková praxe z Dánska. Je to eh, takový screening státní podpory ze strany eh, orgánu pro státní pomoc a to všech legislativních návrhů, které jsou v, tu, v danou dobu na stole. Další e, osvědčený postup byl z Portugalska, ten byl cílenější a ten se týkal konkrétnějších ustanovení otázky stropu de minimis. Portugalsko používá takový centrální rejstřík pro podporu de minimis. V rámci našeho průzkumu mezi členskými státy a jejich auditními orgány jsme zjistili, že téměř všechny tyto orgány zjišťují eh, tyto problémy, jak to tady říkali kolegové, je to téma velice nebo extrémně komplexní podle jejich názoru. Je to vlastně někde mezi 90 a 100 odpovědí. A pak jsme, nebo oni eh, řekli, že eh, by se jim hodila naše podpora, třeba nějaká praktická příručka s případovými studiemi nebo školicí kurzy. A také by rádi využili naši expertizu přímo v daných orgánech kontroly státní podpory. Co do komise, tehdy jsme zdůrazňovali, že je potřeba vytvořit společný akční plán mezi DG Regio a DG Comp. To již bylo eh, ošetřeno, jak jsme slyšeli od kolegů z komise, eh, a to několikrát. Nejnověji je to na období 2018 až 2022. Abychom zlepšili vynucování pravidel státní podpory, v rámci zvláštní zprávy uvádíme, že komise by měla eh, zaznamenávat nepravidelnosti v oblasti strukturálních fondů a OLAF by je také měl eh, zaznamenávat, aby se mohly řešit příčiny takovýchto nepravidelností. A co se týká úrovně členských států, tam by komise měla zajistit, že kontroly auditních orgánů budou přiměřené, a že budou poskytovat dodatečné pokyny pro členské státy, budou členské státy podporovat v tom, aby vytvářely eh, registry podpory de minimis a tak dále a tak podobně. A s tím vám děkuji za pozornost. Sí, pues muchísimas gracias, señor Brokop. Eh, velice vám děkuji, pane Nkop. Byla to taková připomínka toho, co tu vyvstalo z debat a vy jste nám doložil to, co účetní dvůr již e, udělal předtím, než sem přišly ty novinky a nové návrhy ze strany komise. Doufáme, že tedy i tyto půjdou tím správným směrem. No a nyní bych chtěla předat slovo panu Lojku Wagnerovi, který je asistentem generálního ředitele se soudního dvora a měl by pohovořit o té revizi postupu eh, pro ty dvě linie, jak pro státní podpory, tak pro evropské financování. Ale bylo mi řečeno, že paní Fernandez se ještě hlásí. Eh, jenom k té prezentaci um, účetního dvora doporučení. Eh, ta doporučení DG Regio byla do, implementována. První bylo v mm, akčním plánu, to znamená školení pro členské státy. Nes, eh, se týče nesrovnalostí, máme typologii, topologii, eh, chybovosti, kde jsou naše vlastní zjištění, ale také máme podrobné statistiky chyb, které odhalily audity Dále doporučení auditním orgánům tím, že sdílíme naše podrobné checklisty a vyzýváme ostatní, aby používali stejný checklist. Děkuji vám. To je eh, právě velké vylepšení, eh, co se týče těch lhů, na to poukázal i účetní dvůr. Takže ještě jednou se táží, zda se někdo hlásí o slovo, než předáme slovo poslednímu řečníkovi a to je tím je, jak jsem předeslal, pan Loik Wagner ze Soudního dvora a měl by pohovořit o revizi postupu. Prosím, máte slovo za Soudní dvůr. Asi, ah, asi. Señor Wagner, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Je vous remercie, madame la présidente. Madame le rapporteur. Děkuji Paní um... sur la thématique des aides d'État et financement de l'Union sont-ils eh, Jedná se o, děkuji ehm, jako tedy za toto pozvání, jedná se o tematiku eh, důležitých aspektů ekonomických, finančních, politických i právních. Ehm, co se týče eh, především eh, tedy od roku 2010 až do, dneš, do dneška, co se týče podrobností, tak je více uzavřených záležitostí než za celé období 1954 až 2009. Naopak, co se týče eh, strukturálních fondů mimo zemědělství, statistiky jsou méně podrobné. Když mm, pak hledáme ještě další záležitosti, eh, kde jsou nejenom, nejenom státní pomoc, ale také strukturální fondy, tak mm, pak můžeme říct, že tam není nic výjimečného. Tyto mm, věci jsou ehm, eh, tak řídké, že eh, často nebyly považované za přípustné. Pak máme e, tři záležitosti, které se v podstatě týkaly e, kohezní politiky a mm, byly formulovány čistě politické závěry. Toto konstatování vyplývá z toho, že soud a tribunál zřídka byly vyzvány e, aby se vyjádřili k právu státní pomoci a politiky sociální a hospodářské koheze. Um, není možné se k tomu vyjádřit, pokud tomu nebudeme vyzváni. Po rozhodnutí z 3. května 2018 u, IPO e e proti European Dynamics, um, tak tam bylo uh, s tím tedy řečeno, tak tady, uh, co se týče článku uh, fungování společné zemědělské politiky i koheze, kohezní politiky. Co se týče justiční eh, kontroly, bychom zachovali rovnováhu, tak ehm, soudce ehm, mění kontrolu, eh, míru kontroly, kterou eh, vykonává. Co se týče toho obsahu, které nás zajímá, tak bychom se neměli zaměřovat na některé mm, záležitosti. Eh, budu postupovat eh, jenom velice schematicky, když jsem to určité nuance. Co se týče eh, článku mm, nás tak soud má plnou kontrolu. Co se týče rozhodnutí o kompatibilitě nebo nekompatibilitě e, státní pomoci, tak soud vždy soudil už od roku um, 18, že to je v kompetenci komise. Um, co se naopak e, soudní dvůr se vyjádřil ne, e, se prohlásil za nekompetentní, co se týče Eh, kompatibility státní pomoci při aplikaci výjimky článku 107 odstavce 3 mm, smlouvy fungování Unie, tak eh, komise má velké pravomoci. Co se týče poskytování finanční pomoci Unie, v případě um, politiky, tak tam je také judikatura, která platí od 1. května 2018 Polsko proti komisi a um, v podstatě není možné uh, rozhodovat tak, o možnostech, uh, možnostech soudu rozhodovat o uh, financování Unie. Eh, co se týče článku 107 smlouvy o fungování Evropské pomici, eh, eh, tak v jednom případě Nordoches Fee und Flash Control z 9. května 1980, tak v kontextu mm, nařízení, komutárního nařízení k co se týče tarifů na dovoz zmrazeného hovězího, tak soud mm, rozhodl, že národní opatření v této věci, které se omezují na mm, tarif, na eh, mm, tarify nepředstavují státní pomoc. Dále, co se týče eh, při nepiskotování státní zdrojů, ale eh, společenských, tak Eh, komunitárních, tak eh, to není součástí tohoto. V roce 1993 rozhodl případ Sloman Neptun Kimsemer Hack, tak eh, soud stanovil princip, že mm, pokud je pomoc rozkytnuta státem nebo z zdrojů států, tak to jsou, tak to jsou případy, které jsou poskytnuty přímo nebo orgány stanoveným státem pro um, eh, řízení státní pomoci. Rozhodnutí z 9. listopadu 2070 mm, komise CTPA Denmark, tak eh, nejsou jenom výhody poskytnuté přímo státu, ale státem, ale také prostředníky. Eh, všechny částky, které jsou pod veřejnou kontrolou, jsou tedy k dispozici národnímu orgánu, i když nejsou stále v, eh, v, v mm, státní kase. A e, soud anuloval rozhodnutí, které bylo příliš restriktivní, co se týče těchto zdrojů. V tomto upřesnění je co strukturální mm, uh, Hondy, chci připomenout uh, rozhodnutí, co se týče společné zemědělské politiky. článek 42 eh, eh, smlouvy o EU předpovídá eh, nebo stanoví pravidla hospodářské soutěže, které neplatí na zemědělské produkty pouze jenom jak, tak, jak to stanoví parlament a rada. Aplikace těchto ustanovení v kontrole státní pomoci, tak tady je rozsudek z 2. prosince Oland Malt komise, může být příkladem. Ehm, roz, nás o rozhodnutí komise, eh, která se týkala eh, výstavby podniku, eh, které nesouvislo s vnitřním trhem. Mm. Tribunál zamítl žádost o zrušení vzhledem k tomu, že Mm, nebyly zohledněny eh, přospěšné důsledky pro region. Ve společné zemědělské politice eh, soud připomněl cíle politiky hospodářské soutěže a aplikace státní pomoci, která je, bere v úvahu cíle společné zemědělské politiky. Soud Eh, kontroluje produkci, což vyplývá z příslušných nařízení eh, v FO, FEOG, která mm, zakazuje poskytování investiční pomoci na produkci, která mm, by se normálně dostala na trh. Eh, soud konstatoval nekompatibilní se státní pomoci, pokud to má zvýšit produkci mm, která by se jinak nedostala na trh, i když to je prospěšné pro mm, daný region. Státní pomoc a hospodářská a sociální koheze. Skutečně mm, e, e, první věc se týká Eh, vazeb mezi politikou a kohezí. Ty ostatní příklady jsou poměrně technické. Já se pokusím maximálně zjednodušit, protože se týkají starší regulace z roku 1999. Hm, v eh, rozhodnutí z 28. listopadu 2008 od Cipriány proti komisi tribunál hm, hm, soudil, že komise, politika kohezní politiky a mm, sociální a strukturální jsou různé politiky. Strukturální politiky jsou základním prvkem kohezní politiky a výjimka v eh, článku 87 se má svá omezení v nutnosti vyhnout se eh, narušení hospodářské soutěže. Také tribunál usoudil, že obě politiky se navzájem doplňují, eh, vlastně regionální a není tam žádná hierarchie mezi cílemi, které sledují eh, politiky, tedy hospodářská a sociální koheze. Podle soudu eh, komise neaplikovala tato pravidla měkkým způsobem. Um, nutno konstatovat, že v tomto rozhodnutí Eh, tribunálu mm, základní podmínky obsahují eh, avec les fonds structurels tout en garantissant le respect des règles spécifiques euh, et des conditions par rapport à la concurrence. Alors dans le cadre takže se tu eh, zajišťuje respekt těch specifických pravidel. A pak je to další rozhodnutí z 9. června 2011, Tady je třeba zdůraznit, že se soud nevyjádřil k této argumentaci tribunálu. To znamená, je to pouze vyjádření tribunálu. V dalším případě to pak byl výnos 24. listopadu 2005 Itálie versus komise. Tady tento případ se týkal strukturálních fondů, konkrétně to byla problematika oprávněnosti státní pomoci z důvodu toho, že to nebyl dostatečný důkazní eh, materiál, který by prokázal, že bylo možné financovat cíle pokryté strukturálními fondy. Italská republika se tu vyjadřila v tom smyslu, že tu není žádné ustanovení, výkonné ustanovení, které by umožňovalo zvážit to, že je třeba prověřovat veškeré aktivity příjemců, to znamená těch eh, finálních příjemců. Toto odvolání bylo zamítnuto ze strany soudního dvoru na základě všeobecných ustanovení konstatoval, že jedním z cílů je tedy zajistit eh, řádnou finanční zprávu, aby vše bylo podloženo příslušnými ověřenými dokumenty a soud rozhodl, že si komise může vyžadovat důkazní materiál, co se týče průběžných plateb i těch zbytkových plateb. A tady bych chtěl ještě zdůraznit rozhodnutí z 12. září 2012. Tady se jedná o podobný případ, takový specifický případ, kdy došlo k změně předpisů ohledně rozdílu mezi pomocí poukazané ve formě dotací a těch, které byly prostředky z rizikového kapitálu. Tady to Italská republika kritizovala, protože podle ní se jednalo o porušení případu rovnoprávné eh, férové hospodářské soutěže a poukazovali na to, že se jedná o odlišnou situaci v případě zprostředkovatele u, u rizikového kapitálu. No a na závěr bych chtěl zmínit ještě nedávný případ, velice specifický případ. Tady, co se týče faktů, ty konkrétní, eh, ta konkrétní fakta jsou v dnešním kontextu velice zajímavá. Po právní stránce soud obdržel úhel pohledu výjimky, co se týče kategorii z roku 2008 a ne, mohli se vyjádřit k dalším otázkám. Děkuji. Já vám děkuji. Podařilo se vám, abychom pochopili alespoň část těch případů, takže já bych se chtěla chtěla zeptat, zda například komise si přeje položit nějakou otázku nebo se chce vyjádřit, aby případně zareagovali na to, co tu zaznělo. Pokud nemáte více dotazů, já bych vám chtěla ještě jednou obrovsky poděkovat Určitě budeme analyzovat jednotlivé prezentace právě s ohledem na to, co jsem poukázala na úvodu, tedy konkrétně, abychom se připravili, abychom se ještě lépe připravili právě na tu debatu, která se tu rozbíhá ohledně nového rozpočtu, to znamená po roce 2020. A navíc si myslím, že když jsme se zabývali těmi tématy eh, příjmů ze strany členských států či regionů, nebo obecně těmi příjemci a tím vším, eh, co všechno jsou ty různé druhy podpor, přímých podpor a jaká tu platí regulamentace, která má vytvářet tu oblast působnosti, a aby byla tedy spravedlivá, aby byla v rovnováze pro všechny ty ekonomické subjekty, které fungují na úrovni EU, tak toto slyšení mělo právě takovýto záměr. Chtěli jsme se snažit na jednu stranu dosáhnout tu, prezentovat veškeré ty aspekty, které by se mohly ještě vylepšit, Dodat sem i ty náhledy jak těch příjemců, tak i náhledy ze strany administrativy. A že jsme se to chtěli snažit nalézt možná řešení a hledat také kazuistiku, což byl případ právě té zprávy z účetního dvora, kdy nás obeznámili s případy, které přinášely určité obavy, anebo i tu konkrétní kazuistiku ohledně eh, tedy příjemců, té hierarchie v rámci celé problematiky, to, co přináší ty různé druhy podpor pro různé politiky, pak otázka spravedlivé konkurence schopnosti. No a všechno toto a hledání těch odpovědí na to, jak ty problémy vyřešit, to bude předmětem naší nadcházející práce, když se budeme snažit připravit opravdu dostačující rozpočet Unie, který by měl dostat ambicím politik Evropské unie. Samozřejmě, že budeme spolupracovat s komisí, ještě prohloubíme některé ty prvky, které musíme více zanalizovat, najít řešení, ale určitě už máme rozsáhlejší vizi, této problematiky. Jak jsem již předeslala, opravdu je to celá škála politik, celá škála záměrů a cílů, ale tady hlavním úkolem je dosáhnout toho, aby všechny ty ekonomické sociální politiky přinášely přidanou hodnotu, aby tu přidanou hodnotu představoval i samotný evropský rozpočet, aby tu existovala rovná pravidla pro všechny, aby celý tento proces byl maximálně transparentní. Takže ještě jednou vám děkuji za účast. Vše jsme si poznamenali. Samozřejmě, že bychom tu mohli hovořit na toto téma celý den, ale už i tak jsme měli příležitost si ty znalosti prohloubit a objasnit určité pochybnosti a určitě zůstaneme v, kontakt, v kontaktu se všemi experty a budeme se na ně i nadále obracet i ve fázi nadcházející implementace, protože to je předmět práce tohoto našeho výboru. No a nyní tedy vám děkuji za pozornost a my se dále budeme věnovat dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Děkuji. Sí. Pues pasamos entonces al punto siguiente. Takže pokud dovolíte, přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora číslo 14 2018, která bude zahrnuta do udělení absolutoria za rok 2017 a týká se střediska excelence eh, v oblasti chemické, biologické, radiologické a jaderné. A tady Evropský účetní dvůr zmiňuje, že je zapotřebí zajistit ještě dodatečného pokroku. Paní Jakobsen z účetního dvora nám představí tuto zvláštní zprávu. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Díky za tuto příležitost představit vám tuto zvláštní zprávu účetního dvora ohledně Středisek excelence v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti. Eh, iniciativa Center Excellence EUCBRN je hlavní systém pro řešení chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb a rizik z oblasti mimo EU. Tato rizika představují eh, vážné eh, hrozby pro globální zdraví, životní prostředí i ekonomiku. Tato iniciativa je zpravována DG DEVCO a na období 2009 až 2013 měla rozpočet 109 milionů euro, přičemž na období 2014 až 2020 měla rozpočet 130 milionů euro. Hlavní cíle této iniciativy jsou posílit kapacitu těch orgánů zodpovědných za řešení chemických, biologických, radiologických a nukleárních hrozeb a podporovat spolupráci mezi jednotlivými relevantními národními a regionálními orgány. Cíle našeho auditu byly dvojí. Za prvé, provést následné kroky ke krokům podniknutým SVČ a komisí za účelem implementace doporučení z naší předchozí zvláštní zprávy z roku 2014 na, eh, k otázce zřízení této iniciativy. A za druhé šlo o hodnocení toho, zda ta iniciativa významným způsobem přispěla k eh, omezení chemických, biologických, radiologických a nukleárních hrozeb z oblasti mimo EU. Během auditu jsme se zejména soustředili na to, zda komise a SVČ přijali eh, přístup adekvátního zpravování rizika. Zda ta iniciativa byla uspokojivým způsobem rozvíjena v partnerských státech a zda docházelo k efektivnímu monitorování a vyhodnocování za účelem identifikace, hodnocení a informování o výsledcích těchto center excelence. V rámci auditní zprávy docházíme k závěru, že ta iniciativa přispěla k omezování hrozeb CBRN, ale že zbývá ještě celá řada dalších výzev. Komise a SVČ plně implementovali tři z šesti doporučení, která obsahovala naše předchozí zpráva, a částečně implementovali dvě. Nicméně doporučení ohledně soustředění financování EU v těch nejrelevantnějších oblastech pro bezpečnost EU zatím implementováno nebylo. Rovněž jsme dospěli k závěru, že adekvátní systém zpravování rizik zatím nebyl vyvinut. Komise poskytuje partnerským státům nástroje a metodiky, aby mohli tyto lépe vyhodnotit své vlastní potřeby, aby mohli rozvíjet národní akční plány za účelem omezení rizik CBRN. Nicméně Pokyny k eh, identifikaci a prioritizaci rizik eh, zatím nejsou dostatečné a komise není schopná reagovat dostatečně rychle vůči všem žádostem partnerských zemí o pomoc. Tato iniciativa prosazuje kulturu bezpečnosti a spolupráce. Národní týmy CBRN již byly jmenovány ve většině partnerských států. Projekty naplnily většinu svých očekávání, a zúčastněné, zúčastnění s aktéři si zejména cení eh, cvičení na budování kapacit. Ovšem regionální spolupráce stále zaostává. Angažovanost delegací EU se zlepšila od předchozího auditu, ale přesto jsou delegace nedostatečně aktivní při prosazování této iniciativy a mobilizaci politické vůle. Stejně tak jako interakce mezi jednotlivými generálními ředitelstvími komise a mezi eh, donátorskou komunitou je velice omezená. Monitorování a vyhodnocování ze strany komise je neadekvátní, neexistují zde jasné cíle, jasné indikátory ani jasný sběr dat. A tím pádem je velice složité hodnotit výsledek a dopad této iniciativy. Takže co doporučujeme? Za účelem dalšího posílení této iniciativy doporučujeme, aby SVČ a komise prioritizovala činnosti na základě hodnocení eh, systemických rizik, aby došlo k posílení regionálního rozměru této iniciativy, aby došlo k dalšímu posílení role delegací EU v rámci iniciativy, aby došlo k identifikaci potenciálních synergií a dalších dostupných zdrojů financování, aby došlo k navýšení odpovědnosti a viditelnosti jednotlivých činností, a výsledků prostřednictvím zlepšeného monitoringu a hodnocení a nakonec, aby došlo k přepracování webového portálu iniciativy za účelem snadnějšího přístupu ke všem informacím týkajících se aktivit v rámci této iniciativy. SVČ a komise přijali všech šest doporučení této zprávy a já jim za této konstruktivní spolupráci k auditu děkuji. Děkuji vám za pozornost. Eh, Já vám děkuji, paní Jakobsen. Já jménem mé politické skupiny musím omluvit pana zpravodaje, pana Balčitise, protože z důvodu jeho programu se musí omluvit za to, že nemůže být přítomen a chtěla bych tedy vyjádřit jeho názor a postoj který mi zaslal. Takže v první řadě uznává tak komplexní zprávu účetního dvora, která nám vlastně poskytuje takové rozsáhlé panorama všech těchto center a příslušných na ně napojených rizik. V podstatě souhlasí jak s nálezy uh, z účetního dvoru, tak s jejich, eh, jeho doporučeními a ještě bych chtěl doporučit dvě připomínky. V první řadě, že je zapotřebí posílit regionální dimenzi této iniciativy, jak účetní dvůr sám navrhuje ve svém doporučení číslo dvě tedy, že je zapotřebí, aby regionální spolupráce byla naprosto zásadní pro to, aby mohli identifikovat společné výzvy a aby na ně mohli také reagovat společně efektivně na té regionální úrovni. A druhá věc, ta se týká posílení role této iniciativy Evropské unie tím, že se posílí prostřednictvím většího souladu a konzistence takovým způsobem, aby existovalo lepší propojení mezi prioritami Evropské unie a mezi politikami, které se uplatňují v přidružených zemích, v partnerských zemích. A je naprosto eh, eh, za to, že tato iniciativa a tato střediska excelence pro boj proti všem těm rizikům ve zkratce CBRN, tedy eh, rizikům chemických, biologických, radiologických a jaderných, tak to by vše mělo být zahrnuto eh, do příslušného dialogu o politice bezpečnosti a mělo by se na to nahlížet z dlouhodobého hlediska, aby Eh, se posílila tedy ta nezbytná spolupráce a vše bylo konzistentní. A ještě bych se chtěla vyjádřit o uznání toho vysvětlení, které poskytuje komise, tedy to, jaké jsou tu potíže jít směře, směrem k tomu regionálnímu se přibližování, anebo zda vše provádět spíše na obecné úrovni, tak tady chápu, že komise se snažila to pole působnosti rozšířit, protože si všichni uvědomujeme, že tady to se nejedná o nějakou politiku, která by měla být omezená, spíše by se měla uplatňovat na úrovni celé EU a měli bychom brát v potaz i regiony, se kterými spolupracujeme, třeba eh, Sever Afriky, a umožňovat tedy nejrůznější iniciativy s těmi partnerskými zeměmi. Víme, že v dnešní době jsou tu čím dál větší hrozby v určitých konkrétních regionálních eh, oblastech a že je třeba tedy se snažit o určité přibližování se. A já sama mám na starosti zase Magreb, nebo obecně tedy celý ten sever Afriky a je pravda, že došlo k určitým spožděním a to je způsobeno také určitým druhem dialogu s těmi příslušnými vládami a že ta spolupráce se za poslední roky poměrně eh, rozvinula, ale nevždy je úplně perfektní. A ještě bych se chtěla obrátit na paní Jakobsen s dotazem, zda má informace o tom, jak mezi lety 2015 až 17 došlo k snížení zaměstnanců o 50%. To si myslím, že je obrovská redukce. Eh, když vezmeme v potaz, že tady tato iniciativa je velice významná, zaznamenala tak drastické snížení počtu zaměstnanců. Takže se ptám, zda jste brali v potaz také tuto skutečnost, když jste vypracovávali vaše doporučení, abychom na to mohli opravdu nahlížet eh, pak objektivně pro to období 2018 až 2020, protože v budoucnu právě spolupráce EU s těmito partnerskými zeměmi bude mít čím dál větší váhu. Děkuji. Sí, perdone, perdone, si. Sí. Ano, ještě se omlouvám, paní Jakobsen, já ještě, pokud budete souhlasit, dám slovo zástupci komise, pan Edy Majer. Takže prosím, máte slovo. Pan Edimajer je vedoucím oddělení z DG, z DG EPSCO e a, a konkrétně pracuje v oblasti jaderné bezpečnosti. Děkuji za pozvání. Chci zdůraznit, eh, chci poděkovat za tuto spolupráci s účetním dvorem skutečně to bylo velice příjemná spolupráce. Vidíte, že iniciativa jako je tato, která začala v roce 2011, to byla myšlenka, která se stala velkým úspěchem. 60 eh, zemí v osmi regionech, státy, které se připojily jako Pakistán, Afghánistán, Eh, které jsou ve velice obtížné bezpečnostní situaci, akceptovali společné projednávání eh, bezpečnostních otázek regionu. Už proto bychom měli být toho součástí. Um, nikomu jinému se to nepovedlo, takže děkuji za pozvání. My jsme Ehm, také utrpěly škrty počtu personálu jako ostatní ředitelství. Především se to dotkla kolegů z mého centra. Ehm, v podstatě to zpomalilo kapacity, které máme, pomáhat těmto e, e, zemím vytvářet akční plány a vádět do pořádku mm, bezpečnost, plánování a metody. Je to velmi složitá struktura, od začátku byly cíle velice ambiciozní, týká se to eh, te- teroristických útoků, nehod, eh, CBFN, můžete tam doplnit eh, i ex výbušniny a kybernetickou zločinnost. To jsou všechno cíle tohoto cíle. Je to tedy velice, tohoto centra je to velice široké, ale odráží to čemu čelíme ve světě mm, za rizika. Probíhá diskuse mezi námi a Morem o tom, jak vybírat rizika, která implementujeme, je především na partnerských zemí, aby definovali, eh, jak chtějí spolupracovat. To je součástí úspěchu těch center excelence. My nikomu nic nevnucujeme, státy si to projednávají na národní regionální úrovni. Ne vždy um, to odpovídá prioritním riziku v Unii. Riziko pro EU je samozřejmě sousedství. byli si Kavkazu, Střední východ, Severní Afrika, kde je vysoké riziko terorismu a zločinnosti. Pak máme další rizika, na které často zapomínáme. Naši farmáři to zjistili znovu z jeho východní Asie, když přišla ptačí chřipka, která zabila velké množství drůbeže v našich regionech a vyvolaly obrovské ztráty eh, ekonomické pro farmáře. Nemělo by se to týkat jenom zvířat, ale Ehm, i ehm, ekonomicky je to významné. Jihovýchodní Asie je aktivnější v biologii, v biobezpečnosti než chemické oblasti. Naši kolegové ze Sahelu jsou zase aktivnější v oblasti chemikálí. To samozřejmě připomíná eh, nebo vyplývá z toho, co se nedávno stalo také v Sýrii s chemickými zbraněmi. Takže je obtížné to rozlišovat samozřejmě. Ehm, je, abychom vytvořili národní akční plány s těmi státy, abychom posuzovali riziko pro danou zemi. Víme, že na to výsledek doporučení dvora um, trvalo nám to nějakou dobu. Máme nyní nástroj na hodnocení rizika, která má pomoci dané země prioritizovat své potřeby a investice a to více systematicky. Je snazší poté měřit dopady toho, co děláme, jak to organizujeme. Um, samozřejmě je to složité, ale um, pokra- postupujeme dál. Minulý týden jsme měli mm, dny um, našeho centra, měli jsme 60 partnery z 60 zemí v Bruselu a další, kteří se chtěli připojit. Mimochodem, ne- nepropagujeme to příliš, protože víme, že máme omezené zdroje, nejenom personální, ale i rozpočtové. Rozpočet také se snižuje. A my jsme neotevřeli tato centra v Latinskou Ameriku. Mm, že i tady jsou rizika pro Unii a je tady celá Jižní Afrika, které jsme se nedotkli. Jihoafrická republika a další části světa, mm, které vůbec mm, neřešíme. Takže tady není snaha se rozšiřovat, ale jsou tam cílové země, které chceme, například Egypt, který zatím odmítá účast, Kazachstán, takže je hrstka zemí, které považujeme za velmi důležité pro naši bezpečnost a chceme je mm, přitáhnout, ale nebylo to možné z důvodů hlavně regionálních v středním východě. Také, co chci říct, a to se týká i dvora, některé projekty, které implementujeme, které by měly být regionální, ale vypadají spíše jako multinacionální projekty vyvolávají dojem, že těch, co se eh, tedy těch, co mají národní hledisko, děláme to, ale musíme, protože vycházíme z tak nízké úrovně, že regionální spolupráce, to je prostě si nemůžeme dovolit. Takže aby to nešlo příliš multinárodním směrem, tak jsme minulý týden zahájili nový typ podpory zemím, kde vyškolíme profesionály v eh, civilní obraně, bezpečnosti, ve školicích centrech EU, abychom je dostali na úroveň, kterou potřebují, aby nevyužívali regionální projekty. Takže máme tento další nástroj, jdou do center NATO, tam je také vyškolí, Eh, civilní obrana, policie, žandarmerie a pohraničníci, eh, různé druhy lidí, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost země. To nám umožňuje je skutečně, skutečně mít ty skutečně regionální projekty. Takže to je dobrá připomínka Mora, ale je to reálné, ale Souvisí to s tím, že některé tyto země jsou velice chudé. Politická motivace, hm, delegace, s tím pracujeme s eh, generálním tajemníkem EAS. Vedoucí delegací jsou motivováni, aby dialog o bezpečnosti byl více na stole, nejenom hostitelskou zemí, ale s ambasádami EU v regionu v těch zemích, tak, aby členské státy věděly, co komise dělá, protože my využíváme jejich agentury, jejich služby, abychom implementovali naše projekty. Jedna velká priorita, a tím skončím, je, a to je také dobré připomínka, Vora, není snadné, je skutečně eh, zajistit, aby partnerské země školily ostatní z vlastních zdrojů. V každém regionu je vždy země, která je Eh, více rozvinutá než jiné. Například Alžír je rozvinutější než Mali, co se týče infrastruktury, bezpečnosti a podobně. Takže Alžířané by měli školit své sousedy, nejenom EU specialisté. Je to snazší, protože to není úplně neutrální, takže často potřebujete EU z důvodu neutrality EU, ale Ehm, toto začíná fungovat, protože duch této iniciativy se dostal na úroveň, kde můžeme o těchto věcech mluvit. Není to snadné, například máme velký problém v zálivu, ehm, kde vztahy mezi Katarem a sousedy jsou velmi špatné, ale jsou tam centra excelence. Minulý týden seděli ve stejné místnosti bude možné zahájit společné projekty, to je jiná věc. Ale vidíte, jsou tady úspěchy, které jsou za těmi statistikami a za těmi čísly, které ukazuje, že EU tady hraje dobrou kartou. Eh, mnoho věcí jsem asi zapomněla, ale tímto skončím, takže děkuji za zprávu. Eh, co se týče těch rizik, mohli bychom diskutovat o tom, jak měřit riziko tak dále, ale to je jiná věc. Ale bereme to na vědomí, kdo budeme se zlepšovat i nadále. Děkuji. Velice vám děkuji, pane Majere. Myslím si, že paní Jakobsen a určitě účetní dvůr v podstatě ve své práci velice dobře eh, vnímá, že se tu rozšiřuje ta kultura bezpečnosti. Vy sám jste na to poukázal díky té spolupráci s různými zeměmi, nicméně jak říká účetní dvůr, je třeba se v danou chvíli zastavit a prohloubit určité oblasti, jako jsou definice, záměry, eh, protože toto je velice důležité, abychom umožnili i plynulé pokračování v budoucnu. No a nyní předám slovo paní Jakobsen, aby dokončila toto téma. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já uznávám tu připomínku na řízení rizik. Za čtyři roky proběhne revize. Uh, a follow-up tady toho hodnocení rizika uvidíme tedy, e, jak jsou podstatněné ty připomínky komise. Myslím si, že určitě jsou to důležité návrhy iniciativ. Ano, já vám děkuji, takže za čtyři roky se určitě zase sejdeme a pane Majere, vy tu vidíte jasný závazek toho, že byste nám také měli přednést konkrétnější údaje, Kromě toho tedy, že se všechny státy takto posadí vedle sebe kolem jednoho stolu, tak je důležité, aby se opravdu zavázali ke konkrétním krokům s ohledem do budoucna. Ano, a nyní tu máme či, bod číslo pět? máme tu pana zpravodaje, tím je pan Parňo a jedná se o zvláštní zprávu Četního dvora 15 2018, také zahrnuta do udělení absolutorie za rok 2017. Jedná se o posilování kapacity interních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali, protože se zdá, že pokrok je pouze omezený a pomalý. Ano, a ještě v první řadě než pohovoří pan zpravodaj, tak se vyjádří paní Jakobsen, která nám předloží zprávu účetního dvora. A poté pohovoří pan Parňo. Takže paní Jakobsen, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, děkuji vám i za tuto příležitost představit vám zvláštní zprávu o posílení kapacit složek interní bezpečnosti v Nigeru a Mali. Tyto dvě země, to jsou opravdu křehké státy v západní Africe, jsou to mladé parlamentní demokracie, mají slabé ekonomiky a veřejná zpráva se teprve rozvíjí. V březnu 2011 EU přijala strategii pro bezpečnost a rozvoj v regionu Sahelu, na základě eh, souzení, že rozvoj bezpečnosti je třeba vzájemně podpořit a že tématika Sahelu si vyžaduje regionální reakci. EU využívá e, vojenské i civilní mise a dále máme další evropské nástroje pro implementaci sahelské strategie. EU vytvořila misi v Nigeru a v Mali, aby zareagovala na hrozby rozvoji a vnitřní bezpečnosti sahelského regionu a také to v zájmu zabezpečení EU. A to prostřednictvím posílení kapacit národních složek, tím, že poskytovala proškolování, poradenství a vybavení. Rada schválila 69 milionů eur pro období 2012 až 17 a 66 milionů pro um, EUCAP v Mali pro stejné období 2012 až 2017. Když jsme prováděli audit, tak záměrem bylo analyzovat to, jak mise EUCAP Sahel byla zavedená, řízená, jak operovala a jak uspěla v posílení uh, těch uh, kapacit a složek, co se týče zajištění terní bezpečnosti oběma zemi. Položili jsme následující otázku, zda ESV če plánuje další následnou posílenou eh, misi a zda hodlá také posílit kapacitu a bezpečnost eh, složek v Nigerii a v Mali. Takže jaké byly naše závěry? Dospěli jsme k tomu, že mise přispěla k posílení kapacity interní Eh, bezpečnostních složek. Nicméně pokrok byl pomalý, byl zpomalen měnícím se kontextem, ve kterém pracovali a také z důvodu operačních nedostatků. Zjistili jsme, že zaměstnanci mi se nedostali adekvátní praktické pokyny a v případu EUCAP Sahel mm, mise ještě také v období před vysláním. Také nebyla tam dostatečná podpora a v některých případech eh, dos, eh, tam byly vykonány postupy, které nebyly rozhodně podle pravidel. Operační efektivita byla také negativně postižena dvouletým mandátem a ročními rozpočty, což příliš nepovzbuzuje k středně a dlouhodobému plánování. No a pak také stále ještě neobsazená místa zaměstnanců. Hm, tyto mise nemají být permanentní v příslušných zemích, ale není to taková exitní strategie prozatím ujasněna. Takže je důležité, aby aktivity byly udržitelné, nicméně nebyly příliš úspěšné a to díky nedostatečným závazkům, nedostatečné politické vůli a také částečně z nedostatečného dohledu na vid výkony těchto misí. Takže v průběhu auditního období um, také nebyly dostatečně zhodnoceny a monitorovány um, kroky uh, těchto misí. Tyto mise byly důležité pro posílení bezpečnosti obou zemí ale pokrok k dosažení záměru byl zhodnocen jako pomalý a omezený. V naší auditní zprávě doporučujeme, aby ESVČ a stejně tak komise přistoupili k opatřením pro vylepšení operační efektivity misí, aby také vylepšili obsazování zaměstnaneckých míst v misích, aby stanovili mandáty a rozpočty, které budou v souladu se záměry a aby to byla jasná výstupní strategie, aby se navýšilo zaměření na udržitelnost a aby se také vylepšila oblast monitoringu a zhodnocení. ESVČ i komise přijaly přijali všech těchto pět doporučení, za což jim velice děkuji a ještě jednou vám všem děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní Jakobsen, a nyní ano, předám slovo panu zpravodaji, pan Parňu. Euh, euh, euh, předsedkyně, já chci poděkovat paní Jakobsen za velice přesnou prezentaci účetního dvora k financování kapacit bezpečnost, interních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali. Jak jste řekla, paní Jakobsen, tak dnes více než dřív eh, region Sahelu je konfrontovan eh, celou řadou výzev, které jsou extrémní bída, potravinová krize, terorismus, konflikty, migrace, ilegální kriminalita um, pašování lidí, pašování migrantů. Bezpečnost sah- regionu Sahel ehm, ohrožuje harmonický vývoj západní Afriky a proto je důležité, abychom mohli určit, zda akce Evropské unie v Mali a Nigeru jsou efektivní. V roce 2012 a 2014 byly eh, zahájeny mise Sahel, Niger a Mali ve prospěch 60, eh, 69 milionů eur šlo do Nigeru a 66 eh, mezi lety 2014 a 17 pro Mali. Je to eh, významné částky na posílení vnitřní bezpečnosti v těchto dvou zemích? Odpověď je ano. Ehm, vnitřní bezpečnostní síly byly významně posíleny díky podpoře Evropské unie, jak v Nigeru, tak v Mali. Ale úsilí musí, eh, nebo musí být vyvinuto úsilí, aby naše kroky byly efektivnější a trvalejší. Proto účetní dvůr soudí, že ehm, počty operacím v tomto regionu ehm, představuje mm, mm, velkou překážku krokům Evropské unie. Trvalo 18 měsíců, než eh, získal ehm, ty organizace právní subjektivitu a šef mise ehm, nesl veškerou odpovědnost osobně jak je možné, že specifická rozpočtová obálka nemůže být dána k dispozici rychle pro takovou misi. Co ještě horší, perz- otázka bezpečnosti personálu je ohrožena. Eh, pracovali v hotelu eh, bez bezpečnostní, zajištění bezpečnosti je nepravděpodobné, že personál nedostal žádné předběžné informace, žádnou pomoc ehm, při mm, eh, studování projektů na místě. Tady velké spoždění operace nebo fungování této mise. Zpráva účetního dvoru také mm, čuje problémy, eh, co týče prázdných, nezaplněných pracovních míst v těchto misích eh, Mm, je to 72% a 70% eh, v, Mal, v Nigeru a v Mali. To je jenom další brzda eh, mm, fungování této mise. Abychom mohli rychle reagovat, tak musíme udělat tři věci. Jednak navrhnout dlouhodobější vyslání personálu členských zemí do těchto misí a za druhé využít více eh, kontraktory na místě. Eh, měli bychom eh, mít rezervu potenciálních pracovníků, abychom eh, umožnili zaplnění těch prázdných pracovních míst. Podle své zprávy účetní dvůr žádá komisi a externí službu, aby mm, více dbala na trvalost nebo možnost trvání této komise. Ehm, mise UCAP Sahel by měla posílit ehm, kapacity vnitřních bezpečnostních sil, jak jsem řekla, tyto dvě mise ehm, mm, působí dlouhodobě, ale bez velkých úspěchů. Mm, souvisí to s tím, že nedostatek eh, politické vůle z národních Mm, politických orgánů. Proto je nutné, aby v budoucnu poměli podporovat autonomii eh, vnitřních bezpečnostních sil, aby nebyly příliš závislé na evropských misích a zajistit eh, jaksi užší sledování, využívání eh, školení a mat- poskytnutého materiálu. Já na závěr chci zdůraznit, že zpráva účetního dvora nás povzbuzuje, abychom vytvořili jasnou strategii těch, pro tyto dvě mise. E, tato strategie by měla zajistit personálu e, přesné cíle a odpovídající rozpočet. E, doufám, že tyto doporučení se budou dražet v mé zprávě, kterou vám poskytnu během příštího týdne. Děkuji. Já vám děkuji, pane zpravodaji. A vidím, že ještě pan Zeller se hlásí. Prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji srdečně účetnímu dvoru, paní Jakobsenové a jejímu týmu za eh, tuto velice komplexní detailní zprávu a za trefné komentáře eh, pana Parňo. Ta zpráva ukazuje, jak často nárok, nároky a realita eh, jak si jsou v nesouladu. Investujeme mnoho peněz, ale výsledky jsou bohužel zklamáním. A podle mě to souvisí s tím, že eh, téměř všechny tyto státy jsou eh, na mizině, nemají vlastní rozpočet, jsou odkázány na vnější pomoc a zároveň je tam eh, bezpečnostní situace ještě víc než křehká, je vlastně hrozivá. Například eh, Niger, eh, to je země velice důležitá co do dodávek surovin a například uranu pro francouzské jaderné elektrárny. Tam hrozilo, že eh, tyto oblasti komplet obsadí islamistické nebo eh, skupiny nebo skupiny navázané na islamistické teroristy, proto musela zasáhnout eh, francouzská armáda, aby zabránila nejhoršímu. Problém, který podle mě tady z toho vyvstává, je problém koordinace našich opatření, těch civilních a vojenských, která zatím běží nekoordinovaně, paralelně. A konec konců i to, co tady investují členské státy, eh, není dostatečně sesíťováno a konec konců říká to zpráva účetního dvora i kolega Parňo, je to otázka udržitelnosti. Nasazujeme tu bezpečnostní síly, kdy nevíme, zda ty síly jsou řádně placeny daným státem a zda mají odpovídající vzdělání pro zajištění bezpečnosti v té zemi. Nevíme, zda se ty síly nakonec někam nestratí a e, zda naopak e, třeba pak e, neutlačují vlastní obyvatelstvo, protože jim nechodí plat. Kromě toho můžeme konstatovat, že vytváříme facility pro další vzdělávání těchto vojáků, ale pak chybí náležitá výzbroj. Jinými slovy, nelze ani vzdělávat. Myslím si, že tato zpráva by neměla být jen pro nás, pro výbor KONT, měla by zajímat také kolegy a kolegyně v, ve výboru pro zahraniční věci a v rozvojovém výboru. Vývoj si žádá bezpečnost, bezpečnost si žádá vývoj. Jde to ruku v ruce. Je to nedělitelné. A zde je potřeba abychom jednali společně nejen jako instituce EU, ale i jako členské státy. Musíme pracovat koordinovaně, abychom dosáhli výsledků. Protože politické vztahy, konec konců i ty režimy, se kterými máme co dělat, neodpovídají našim demokratickým mustrům. Právě naopak. Takže je potřeba být činí v, otaz, v otázce správné, eh, řádné zprávy věcí veřejných a boje s korupcí. A to se často neděje, což vede k tomu, že mnoho eh, občanů těchto zemí se tu danou zemi snaží buď opustit, a nebo se začínají organizovat proti danému režimu. Může to být i proti režimu, který podporujeme. Takže je to celý takový komplex otázek, který v důsledku této zprávy vyvstává. Myslím si, že to musíme brát velice vážně a Měli bychom tomu věnovat další diskusi. Děkuji vám mnohokrát, ještě jednou, pane Parňo, i účetní dvore. Děkuji panu Solerovi. A nyní dáme prostor příslušnému oddělení Evropské komise. Je tu vedoucí oddělení pro Afriku, paní Hank. Takže prosím, máte slovo. Oui, bonjour. Euh, merci. Effectivement, je représente la structure de... Já e, jsem povědná za um, civilních misí. My dlouho spolupracujeme se spravodajem eh, Četního dvora. Máme dialog o jejich závěrech. Jak bylo řečeno, jsme akceptovali doporučení té zprávy. Mm, Zúrazně jsme několik faktů, především zohlednění kontextu v regionu Sahel, Nali a Nigeru. E, je velmi důležité, když se snažíme posuzovat dopad těchto misí, mandát, mm, kap, Nižera Kapmaly je, jsou strukturální reformy eh, vnitřní bezpečnostních sil a jsou to dlouhé refo- dobé reformy, vyžadují značné prostředky ze strany vlády a zodpovědných orgánů na místě. Pokud se snažíme z krátkodobého hlediska měřit dopad snah mise, tak tento eh, dopad je skromný. Nicméně díky přítomnosti těch misí, jejich kroky, především v oblasti eh, rady mm, na úrovni eh, ministrů a vnitřní bezpečnosti, tak cílem je skutečně posoudit trvanlivost. Ehm, to je to nástroj ehm, jak eh, implementovat ty reformy. Další důležitý prvek, na kterém stále více mm, pracujeme velice efektivně s ostatními nástroji Evropské unie, nástroj komise, tedy um, ehm, částí rozvoje, s nástroji, jako jsou um, fondy um, pro to mise a kolegy eh, vojenské mise PSA UITM Mali. Také chci zdůraznit, jak víte, mise hm, PSDC, to jsou členské státy, ehm, dělá to eh, výbor Eh, každé tři, mm, šest měsíců to popisuje výbor pro mm, bezpečnost a členské státy mm, zdůraznili svoji spokojenost s eh, efektivitou této mise, takže evidentně neříkáme, že to je dokonalé, ale při zdůraznění významu technického i politického v těchto zemích to užitečné. Děkuji vám a mohu odpovědět na otázky. Já vám velice děkuji a nyní má slovo pan Jerome Boyo za oblast Nigeru. Je přítomen? Prosím, máte slovo. Oui, bonjour. Euh, já nemám mm, mnoho, co bych příliš dodal k tomu, co řekla již vedoucí oddělení. Um, jenom malé upřesnění k té misi v Nigeru je velice obtížné měřit dopad aktivit rady. Um, ten benchmarking um, stanovený auditorem, já se ptám, zda um, je možné takto posuzovat aktivitu rady trvale. No, školení, vzdělávání je efektivní, ale um, aktivita rady je, to je poměrně něco jiného. Děkuji. Sí, eh, no sé si en este... Ano. Nyní jsme tu měli tedy stručnou prezentaci. Nevím, zda paní Jakobsen by chtěla zareagovat na tu poslední připomínku. Nicméně za náš výbor to asi v účetním dvoře velice dobře vědí. Ostatně to vědí i pracovníci na komisi, že my se vždy snažíme ve chvíli, kdy je třeba prověřovat ty ukazatele, tak eh, eventuálně je třeba i aktualizovat, aby vše bylo objektivní. Myslím si, že to si uvědomuje jak komise, tak účetní dvůr, protože ono to není jednoduché spustit eh, takový uh, rozpočet nebo ho pak hodnotit na základě ukazatelů. Proto musíme mít konkrétní ukazatele. Samozřejmě, že komise asi by měla mít své ukazatele. Nevím, zda jsou v souladu s ukazateli, které uplatňuje účetní dvůr, ale asi byste měli mít nějakou formulaci, jak zhodnotit eh, tyto aktivity i aktivity rady, protože o to se vlastně jedná ve chvíli, kdy tu máme rozpočet, který se zakládá na výsledcích. Děkuji, paní předsedající. Ještě bych chtěla říci, že samozřejmě tato zpráva prošla běžným postupem, kdy jsme to projednávali, vy jste se zhodli na celé řadě těch připomínek, které jsme měli ke zprávě, takže ráda to s vámi projednám ještě bilaterálně, pokud je tu potřeba o nějaké detailnější informace o naší metodice. My jsme v podstatě revidovali dokumenty, proběhla e, intervě se zaměstnanci, e, komise nám popsala svoji vlastní strukturu, jak zhodnocuje vlastně to poskytování poradenství a označování těch hlavních bodů takže určitě to je tedy eh, taková ta typická zpráva, která si vyžádá i follow-up z naší strany. No a doufám, že za takové dva, tři roky to bude opravdově vylepšení, nějaký pokrok, protože to jsou důležité iniciativy a byla by škoda, kdybychom za tři či čtyři roky zjistili, že z toho nic nevzešlo, protože se tu vynakládají podstatné prostředky. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Děkuji. Žila, ještě si přeto něco říci, prosím. Oh, madame la présidente. Eh, jenom mm, moment, abych potvrdil, co jste eh, mimochodem řekla vy a paní Jakobsen. Ano, um, těm indikátorům je třeba, aby byly kvantifikovatelné. Od roku 2012, jak v Nigeru, tak v Mali, co se týče fungování podvýboru pro bezpečnost eh, Evropského parlamentu a jako poslanci evropští eh, hm, francouzští, mě to tehdy požádal François Hollande, prezident, a jak bylo připomenuto před chvilkou, ten vojenský zásah Francie. Ehm, znamenalo, že jsme samozřejmě měli úzké kontakty s hierarchií vojenskou Evropské unie v rámci této mise, ale byl tam trošku odstup eh, v tom, co je zprávě z účetního dvora a toho, co je v té zprávě, této zprávě. Ale Ehm, znamená to, že takto bychom si mohli dovolit to do, dát nová doporučení, aby to bylo ještě eh, lepší než v těchto posledních letech. Ano. Dobrá, určitě i tato zvláštní zpráva vlastně podrobená tomu procesu udělení absolutoria za rok 2017, takže ještě budeme příležitost se k tomu vrátit. Takže pokud k tomu nikdo nic dalšího nemá co dodat, nejsou tu žádné návrhy, tak bych chtěla poděkovat tlumočníkům a přeji aby se jejich situace zlepšila i v jejich 21. den stávky. Děkuji vám za pozornost a opět se setkáme 11. července. Děkuji vám ještě jednou.